Dobré ráno, milé kolegyně a milí kolegové, vážené dámy a vážení pánové. Minulý týden jsme navštívili Kanádu a zabývali jsme se IKALem a bezpečností letectví. A krátce poté, co jsme eh, měli tuto debatu, tak jsme museli vzít na vědomí, že let A320 z Paříže do, Kaříže, eh, do Káhyry stroskotal a že o život přišlo 66 lidí. Já připomínám, že máme soustrast s oběťmi a jejich rodinami a prosím vás tedy o minutu ticha. Vielen Dank. Děkuji vám. Nejdříve zde jsou rozhodnutí koordinátorů z včerejšího večera, které se dostaly k dispozici. Pokud dnes do 12 hodin 30 minut nevzejde žádná námitka, platí tato rozhodnutí za přijatá a dostáváme se k bodu číslo 8, říká pan předseda, což je nařízení o EAS. Jak si jistě vzpomínáte, paní komisařka Bulls v prosinci minulého roku zde na výboru představila balíček pro bezpečnost letectví a potom v březnu připravila komise detailnější návrh. Zpravoda je pan Marinesku, který již vypracoval svůj návrh zprávy. Na žádost pana zpravodaje a stínových zpravodajů dnes jsme si přizvali mnoho, několik expertů k tématu dron, kteří se vyjádří hned poté, co bude představena zpráva. Je to Thomas Wildenberger z European Cockpit Association, Juka Hanula z Finnish Transport Energy Trafi a pan Turmes z francouzské DGAC. Eric Sivelsia Os bohužel musel ze závažných zdravotních důvodů zrušit svou přítomnost. Bohužel se nám nepodařilo v této krátké době dostat náhradního experta z této organizace, ale místo toho se Liftikard z EASI eh, rozhodli, že se dostaví, že děkuji tedy za tuto ochotu, děkuji všem odborníkům za to, že se dostavili mezi nás a, a doufám, že budeme mít dobrou debatu a já všechny zde na výboru vítám. Nyní dávám slovo našemu zpravodajovi a potom vystoupí naše hosté. Thank you, uh, chair. So dear... Děkuji, pane předsedo, kolegyně, drahé kolegyně, kolegové. Děkuji za podojetí se této iniciativy. Děkuji kolegům, stínovým zpravodajům, již jsme se setkali a znovu se setkáme za dva týdny. Obecně řečeno, Myslím, že je to dobrý návrh komise a myslím, že bude, že prospěje aktivitám EASY a obzvlášť některým aktivitám, některým funkcím, které EASA plní. Já bych si dovolil říci jen pár slov o některých nových ustanoveních eh, v rámci toho nařízení. Pokud jde o bezpečnost, tak podporuji zapojení EASY eh, do této oblasti, ale pouze bezpečnosti z hlediska eh, tedy například kybernetické bezpečnosti, zajištění vybavení ehm, toho, co se tedy týká bezpečnosti, pokud jde o emise a životní prostředí, tak myslím, že i to do toho spadá. Ale pokud jde o ustanovení ICAO a příloh a ustanovení týkajících se eh, například odbavení na eh, zemi, popřestání zaměstnanců, kteří pracují v této oblasti, tak myslím, myslím, že tady to je dobrý krok před, protože to přinese výhody z hlediska letištní aktivity. Pokud jde o rozpočet, tak tam by bylo dobré zohlednit některé aktivity. Eurokontrolu, to by, myslím, bylo dobré pro EASu. A teď myslím, že je nutno něco říci k tomu pozměňovacímu návrhu o konfliktních zónách. V tom by se měla EASA více angažovat. A pak, pokud jde o vykazovací činnost v reálném čase, v reálném čase údaje předávat tedy o letech e, na zem a zaznamenávat to pozemním, pozemně, aby to bylo eh, k dispozici v reálném čase v případě incidentů či havárií. A dron, drony představují jednu z největších výzev budoucnosti, zejména z hlediska bezpečnosti letectví. Navrhuji, právě proto jsem tady navrhl uh, uspořádat tu dnešní Eh, to dnešní slyšení, tu dnešní událost, abychom nečekali pouze na delegovaný akt eh, komise e a na kroky EASA, ale musíme se rozhodnout ohledně o určitých obecných ustanovení, jako je identifikace, registrace, geolimitace ehm, um, a z tohoto důvodu by mě eh, zajímal nesmírně postoj specialistů. Děkuji. Er- Děkuji a jako první má slovo pan Thomas Millenberg z European Cockpit Association, prosím. Amen, dear rapporteur. Děkuji, pane předsedo, vážený pane zpravodaji, vážení poslanci a poslankyně. Já bych rád vyslovil své technické stanovisko. Jsem, budu hovořit zejména k otázce dronů. Jsem kapitánem Airbusu, lítám pro německou společnost globálně. Jsem předseda pracovní skupiny asociace pilotů a jsem také členem AKAS Montrealu. Vzhledem k tomu, že mám jenom krátkou dobu na vyslovení se chci zmínit tři klíčové body, které považuji za důležité pro bezpečnost provozování dronů nad našimi hlavami a v našem leteckém prostoru. Jednak dodržování a vynucování pravidel, za druhé potřeba licencování pilotů dronů a omezení, to je za třetí, technický, technická omezení pro drony. Drony se objevují stále častěji a budou v našem životě fungovat. Často lítají bez dostatečných pravidel provozování, bezpečné provozování tronu je v zájmu každého veřejnosti, eh, regulátorů, eh, těch, kteří se pohybují v leteckém průmyslu a celého průmyslu tak, jako takového. Je třeba vyslovit celou řadu e, obav, když budeme připravovat pravidla založená na e, vyhodnocení rizik. To je zcela nová metodologie, v té, e, zvláště když ji používáme v té netestované oblasti dronů. Z pohledu pilotů je naší hlavní obav, obavou je kategorie těch, ta otevřená kategorie dronů, kterou ELSA navrhuje. To jsou údajně nízkorizikové rizikové drony a ty v této kategorii budou eh, moci být provozovány bez jakéhokoliv dohledu a mohou být přitom těžké až 25 eh, kg, což je vlastně pytel cementu. Problém, který zde nastává, je, že eh, se Eh, mohou setkat s letadly ve velkém eh, počtu eh, helikoptérami, vojenskými letadly a letadly, která vzlétají či přistávají a v to ve výšce vyšší než 150 metrů nad zemí. Vzhledem k tomu, že máme jenom jedno nebe, všichni se pohybují ve stejném prostoru, je třeba plnit stejné zásady a pokud možno i stejná pravidla je třeba si též uvědomit, že uživatele dronů nejsou sami letci, letectví je nezajímá a drony drony používají pouze jaksi pro nějakou zábavu a nejsou si vlastně vědomi, že narušují eh, vzdušný prostor a že eh, působí nebo vytvářejí pro ostatní rizika. To je tedy ta konkrétní situace dnes a nyní ty mé tři body. Dodržování a vynucování pravidel, včetně povinné registrace dronů, tak aby bylo jasné, kdo je pilotem každého dronu. Můžeme mít nejlepší pravidla, ale můžeme mít, ale pokud je nebudeme vynucovat a uplatňovat, vyšetřovat, nebudou mít žádný účinek. Čekat na policii a doufat, že toto zajistí a to bez nějakého vybavení a vyškolení je e, nesmyslné. A policejní složky jsou dosti vlažné, pokud jde o to, že by měli na, si nabrat další oblast nějaké práce a dohledu. Za druhé, e, Každý pilot by měl mít licenci, každý pilot dronu eh, licenci, která bude odpovídat eh, velikosti toho dronu a kterou budou vydávat eh, příslušné úřady. Z toho by měly být vyňaty pouze hračky, ale tato kategorie by měla být nastavena velmi konzervativně jenom do váhy 250 gramů tak jak, jak to by odpovídalo i požadavkům americké FAA pokud eh, se prokáže, že jsou neškodná i těžší, že jsou neškodná i těžší drony, může se tato, eh, tato hranice upravit. A třetí bod je, eh, jsou omezení na technickou výkonnost. Existují nez, konkrétní charakteristiky, které musí být nahrazovat to, že tam není fyzicky přítomen pilot a tudíž, že je to tedy bezpilotní letadlo, například ten dron by neměl být technicky způsobilý, aby opustil letecký prostor, v kterém je mu umožněno se pohybovat, to znamená letět výše nebo dále. Musí zůstat ve eh, viditelné vzdálenosti od každého pilota. Pokud se dostane mimo viditelnou vzdálenost, musí být nějaká pojistka, eh, která zajistí, aby došlo k automatickému eh, se vyhnutí všem dalším objektům. S výjimkou tedy hraček potřebuje potřebujeme eh, vynucování pravidel, musíme licencovat eh, ty samotné drony, musíme také eh, licencovat piloty a musíme mít technická omezení. Pravidla, kterou, kterými toho dosáhneme, by měla zajistit to, že se dnes to naše bezpečné do, nebe nestane hřištěm pro drony. A je to na zákonodárcích, aby tak učinili. Děkuji. Děkuji, pane Mildenberg, za váš referát a nyní jako Jakula z Finnish Transport Safety Agency, tedy z Finské agentury pro bezpečnost dopravy. Prosím. Děkuji. Poslanci, poslankyně, pane předsedo. Máme tu mimořádnou příležitost pomoci evropským eh, firmám vytvářet pracovní místa, růst v Evropě, když na eh, jednom Eh, letišti fungují různé eh, typy eh, letadel. Potřebujeme samozřejmě odstíněná pravidla. Tyto provozy se stanou součástí i mezinárodního leteckého provozu a to nebude trvat tak dlouhou dobu. Čili tou výzvou jsou veškeré operace, které se provádí s mnohem menšími letadly, které jsou jiným způsobem a méně vybaveny. Potřebujeme pravidla založená na riziku. Eh, často se jedná o malé startupy a eh, často vytváříme přehnané administrativní eh, náklady a přitom je jen omezená přidaná hodnota. Naše nařízení by měla vycházet z výkonnosti, to znamená, protože technologie se vyvíjí velmi rychle, tak podrobné technické specifikace by hned zastaraly. Třeba v rámci finské regulace se zaměřujeme spíše na výsledek a úroveň bezpečnosti. Nepředepisujeme, jak se, to má, eh, jak se jí má dosáhnout. Toto záleží na operátorech. A spolu se základním regulačním procesem EASA máme nová implementační uh, pravidla, kde se práce dělí do tří kategorií, otevřené, specifické a s osvědčením. Ty eh, kategorie s osvědčením se budou blížit letadlům pi, s pilot, pilotním, a u těch bezpilotních, které tam potřebujeme, pokud jde například o tu míru dohlednosti, tam potřebujeme spolupráci s místními orgány. Pak je tu ta otevřená kategorie, která by mohla být eh, příliš restriktivní, když přilížíme k eh, některým evropským podnětům. Abychom se vyhnuli v otevřené kategorii příliš na administrativní zátěži, měli bychom eh, zajistit, aby to bylo založené na riziku a aby členské státy měly dost flexibility. Je jasné, že v těch dalších dvou kategoriích potřebujeme jednotnou evropskou regulaci, abychom zajistili volný pohyb eh, služeb. V otevřené kategorii potřebujeme obzvlášť flexibilitu. Stačil by rámec na vyšší úrovni, některé standardy. Jsou to operace, eh, kdy například si zemědělci Ehm, ověřují své vlastní eh, pozemky, svá pole, nebo odborníci na nemovitosti ehm, si dělají přehled eh, tedy o konkrétních nemovitostech a tak dále. Tam by bylo eh, složité, kdybychom vytvořili příliš podrobná pravidla. Měli bychom se zaměřit spíše na podporu bezpečnosti, vytvořit mobilní aplikace, aby ti lidé chápali, kam mohou, kam nemohou létat, to znamená jakési geooplocování, um, minimální výška pro pilotní letadla 150 metrů, čili to je ta eh, hlavní hranice. Samozřejmě, že existují přelety níže, ale to jsou spíše lety vojenské, nebo, nebo policejní, nebo lékařské, třeba helikoptéry. Ale Samozřejmě tam by to mělo být v té otevřené kategorii na národní úrovni, nedá se to řešit na evropské úrovni, respektive dá, ale ta pravidla by byla příliš restriktivní pro mnoho míst. Takže je těžké najít tu správnou míru rovnováhy a podrobnosti. Z hlediska bezpečnosti potřebujeme nalézt nějaký způsob, jak identifikovat ehm, pravidla, jak operátorům říci, že létají v eh, nějaké vyhrazené oblasti. Ehm, samozřejmě, že zločinci se pravidly neřídí, takže potřebujeme i protiopatření. A když budeme mít takový identifikační systém, pak i jakékoliv neidentifikovatelné letadlo může být považováno za hrozbu. Takže potřebujeme u M, což je tedy eh, řízení dopravy. Zatím to není potřeba při přistávajícím objemu, ale musíme to připravit. Což bude vyžadovat zlepšení mnoha různých prvků. Byli jsme svědky mnoha incidentů a e, skoro incidentů e, mezi pilotními a bezpilotními letadly. Eh, musíme podněcovat malé, zejména malé operátory, aby provozovali bezpečně, aby měli představu o struktuře letového prostoru. A je, takové obecné pravidlo by mělo být lepší než podrobné. Děkuji. Další řečník je Chat Dumel z francouzské DGAG. Dear Chairman, Vážený pane předsedo, členové výboru a e, vážený pane zpravodaj, děkuji za příležitost vyjádřit se k nařízení, které se týká leteckého provozu, které je z roku 2012 a bylo aktualizováno nedávno. E, e, průmysl si uvědomuje, že toto nařízení omezuje rychlý Eh, růst trhu eh, s tím, že celá řada zaměstnanců pracuje pro eh, Celá řada zaměstnanců pracuje v přidružených odvětvích a ve, abychom mohli umožnit rozvoj tohoto odvětví, byly vytvořeny různé pracovní skupiny a tři výbory, které se zabývají právní úpravou, bezpečnostními předpisy a technickým řešením a naposled také propagací celého eh, odvětví. První dva výbory vytvořily společnou pracovní skupinu, jejíž cílem je nalézt regulatorní a technická řešení krátkodobá a střednědobá pro dlouhodobé dálkové lety Chci zdůraznit několik charakteristik, které eh, které jsou eh, základem tohoto našeho přístupu a které vycházejí ze základních principů evropských předpisů. Je to samozřejmě bezpečnost, ale zároveň je třeba, aby se rozvíjel celý průmysl. Bezpečnost jak na zemi, tak v vzdušném prostoru musí být zohledněna, ale to druhé je to klíčové. Druhý, druhá zásada je eh, vytvořit předpisy, které se týkají dronů. Tudíž podporujeme volbu EASY a technické názor, který EASA má. E, v tomto technickém stanovisku jsou, e, jsou definovány různé parametry operování e, dronů, včetně viditelné vzdálenosti a tudíž ten jejich předpis je takový, že omezí eh, administrativní zátěž. Eh, dalším principem je flexibilita Eh, trh eh, je takový, že se velmi proměňují, proměňuje, proměňují se služby a žádné nařízení není schopno držet se této proměny a skutečně jí odpovídat a tudíž by ta nařízení nikdy nemohla odpovídat reálu. Takže flexibilita. A poslední eh, přístup je založený na riziku a škálovatelnost. Tady jde o to, že to nařízení že nemůže být přímo překopírováno z těch stávajících, že třeba najít eh, jiný, jiný způsob eh, v tom předpisu než ten, na který jsme zvyklí a konečně je zde potřeba subsidiarity. Pokud Eh, vzhledem k tomu, jak se rozvíjí to odvětví, ale vzhledem k tomu, že existují určitá eh, eh, místní specifika, pokud jde o sociální přijatelnost přeletů, například těch velkých letadel, že jsou tady omezení, která se týkají vojenských školení různá v různých zemí. Měli bychom Eh, ale zároveň je tady zásada volného pohybu zboží, eh, je tedy zejména u těch nízkorizikových, zejména u té otevřené kategorie eh, dronů, tam bychom měli mít tu subsidiaritu, abychom mohli jaksi flexibilně reagovat na ty místní situace. Eh, hovořím o profesionálním používání dronů, ale ne, ne, nehovořil jsem tolik o bezpečnostních charakteristikách. Pokud máme eh, větší počet dronů, které přelétají citlivé citlivé zóny, tak se ukazuje, že je obtížné pro státní služby eh, jak si dodržet plnění všech mm, předpisů a zjišťovat, kdo se vlastně toho dopouš, dopouští. Eh, účel, úkolem eh, eh, je tedy vytvořit mezi rezortní skupinu nebo mezi ministerskou skupinu, která bude řešit používání dronů a zejména jejich zásahy do těchto citlivých oblastí. A v té zprávě co je několik závěrů. Je potřeba na každý dron připojit jakési upozornění pro uživatele, jak je třeba ten dron užívat. Eh, dále ti, kteří eh, je třeba vytvořit určitou práhovou hranici pro drony a povinnou registraci pro některé, včetně elektronické identifikaci. Eh, bylo ve Francii přijato minulý týden, byl přijat zákon, který některá tato doporučení zohledňuje, ale má zde i další technická e, omezení právě na výkon dronu. Děkuji za pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Der nächste ist jetzt A nasleduje nyní zástupce EASA. že eh, ohledně toho, co komise eh, navrhuje, že je víceméně v souladu s eh, tím, co má dělat EASA v rámci bezpečnostního rámce pro letectví, ale kromě tohoto nového prvku, kde je to poměrně komplikované, tak předchozí řečník také řekl, že je potřeba definovat, jaký přístup bychom měli zvolit vůči těmto jednotlivým kategoriím. To znamená nízkoriziková, středně riziková a vysoce riziková kategorie objektů. E, tady ta výzva spočívá v tom, abychom pochopili, jak můžeme definovat ten přístup založený na výkonnosti. Chtěli bychom, aby ten přístup byl evropský, aby byl pochopitelný všemi operátory stejným způsobem. Aby eh, toto nové odvětví, tento nový trh eh, vznikal tak, jak má. To je jeden bod. Za druhé, regulátoři, když začínají regulovat, tak velmi často přichází pozdě. To není jenom v letectví, i v dalších sektorech. A v případě dronů to tak určitě bude. Kdy tedy může být, že regulátor může přijít pozdě. Takže já si myslím, že spolupracovat v rámci těchto kategorií na evropské úrovni nám přijde být na místě. Chceme e, eh, nalézt odpovídající bezpečnostní definice. Jinak je důležité, abychom postupovali rychle, aby se drony eh, opravdu integrovaly v rámci evropského leteckého eh, prostoru. A abychom rychle vytvořili, aby rychle vznikla implementační pravidla. Můžeme postupovat různým způsobem, růz, můžeme to dosáhnout různými způsoby po státech nebo na evropské úrovni, ale potřebujeme nějaký společný jmenovatel. A já se blížím tomu, co říkal předřečník, abychom eh, skutečně zajistili, že bude ta odpovídající úroveň bezpečnosti v případě dronů um, létajících eh, tedy v, na nižších úrovních, že potřeba kontrolovat po, pohyby tohoto dronu. Potřebujeme průmyslové standardy, a ty už z definice definuje tedy samotné průmyslové odvětví, abychom mohli pak tím vytvořit ten rizikový přístup na základě toho, jak jsou navrhována zmírňovací opatření, opatření zmírnící riziko a e, také požadavky na, životní, na ochranu životního prostředí. No a jak to vymáhat? No, vymáhání je něco jiného. Musí to zůstat na národní úrovni v tomto hledu tu není žádný eh, spor, pokud si máme dělat představu o implementaci nového regulačního rámce. Na místní úrovni by to asi bylo lepší a úměrnější eh, z hlediska toho, co se navrhuje. Potřebujeme evropský rámec, který eh, definuje nástroje a, stan- a normy aby jsme splnili ten požadavek toho geo, geo, eh, té geolimitace, geoplocení. A pro EASu e je také důležité zajistit, abychom měli systém řízení bezpečnosti definovaný na evropské úrovni, jak přistupujeme k riziku a něco, co můžeme, abychom všem eh, operátorům eh, mohli dát jednotné podmínky. To se týká i tedy těch takzvaných malých dronů. Každý den slyšíme o nějakých eh, incidentech nebo takřka nehodách. A to se týká tedy i přístupu k ohlašování takových incidentů. Když jsou problémy, něco, co by se mělo nahlásit, aby se to centralizovalo, abychom se mohli poučit eh, z takových zkušeností a abych se to potom mohl sdílet s dalšími členskými státy, které nemusí mít ještě stejné eh, zkušenosti. A ještě další prvek, který chci zmínit, a to je, že bychom měli i veřejnosti jasně říci, že drony nejsou něčím specifickým. Třeba balóny, když se podíváme na um, um, horkovzdušné balony, což se vymáhá sice na místní úrovni, ale má to evropské definice. A eh, po, tak to jde už vydávat i povolení. Čili máme příklady z minulosti, jimiž se můžeme inspirovat. Měli bychom stavět na zkušenostech z minulosti. A ještě poslední věc, pokud jsme přesvědčeni, že by drony měly začít fungovat eh, na evropském nebi, tak pro operátory i odvětví je důležité, abychom nevnucovali um, určité na, ta eh, nařízení regulace, která znamenají velký, velkou administrativní zátěž, protože často jsou to startupy a malé a střední Eh, podniky a chceme-li poskytnout nové příležitosti, musíme být obezřetní, opatrní z hlediska eh, definic například těch bezpečných zón a tak dále. Musíme to definovat ve spolupráci s nimi. Ja, vielen Dank. Nochmal Dankeschön. Děkuji mnohokrát, děkuji ještě jednou všem čtyřem referentům. A dříve než se vrátíme ke stínovým zpravodajům, rád bych velice srdečně přivítal skupinu návštěvníků z Federación Nacional de Transporte je tedy Národní federace silničních dopravců. Já vás zde srdečně vítám u nás na výboru. A nyní má slovo Gabriele Preuss. Ja, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat panu zpravodaji. Ze své vlastní zkušenosti posledních týdnů vím, jak vysoce komplexní a politické to téma je a proto doufám, že budeme mít i nadále velice dobrou spolupráci. Ze sociálně demokratického hlediska bych tady ráda upozornila na jeden bod, který v původním návrhu komise není. Eh, vztah, souvislost mezi sociálními podmínkami v oblasti letectví, které se neustále zhoršují, a bezpečnosti. Mé pozměňovací návrhy tedy ukážou, že je nutné, aby v oblasti letectví pracovaly dobré pracovní podmínky, že pouze tak budeme mít bezpečné evropské letectví. Pro mě je to zásadní věc, na kterou se velice naměřím. Eh, navrhuji nový, celý nový článek, který bude upravovat toto téma, neboť jsem přesvědčena, že třeba se tomuto nebezpečí věnovat. Co se týče zprávy jako takové, tady jsem toho názoru, že EASA potřebuje eh, z naší strany eh, dostat posílené kompetence tam, kde to vytvoří přidanou hodnotu. Naše pravidla nemohou se zaměřit na to, abychom zdvojovali stávající struktury a proto podporuji to, co chce EASA v oblasti bezpečnosti, což je eh, článek 76. Tady jde o to, aby EASA dostala poradní funkce například u kybernetické k kybernetické bezpečnosti anebo u vojenských zón. Dále je jasné, že co se týče oblasti, jak si eh, boji s nebezpečími, toto je v první řadě v kompetenci členských států. Ty mají nutné eh, vybavení a sítě, které by měly posílit. Podobná role asi je v oblasti ekologie. Tady je důležité, aby se zaměřila na eh, souvislosti mezi ekologií a bezpečností a zaměřila se na existující mezinárodní, mezinárodní standardy, které použije což je jasná věc, protože mandát EASI eh, e je omezen na bezpečnostní prvky. Jinak doufáme, že když tady bude mít EASA odpovědnost, tak se zvýší kvalita zejména v oblasti školení pracovníků a také tam bude být větší plánovací bezpečnost pro poskytovatele odpovídajících služeb. Co se týče performance-based regulation. Tady by byla poněkud opatrná, protože v oblasti letectví máme enormní tlak na náklady. Tady třeba si dát na pozor, aby bezpečnost v budoucnosti nebyla pouze hodnocena z hledisek ekonomických. Proto chci, aby tady byla regulace, která bude přiměřená, realistická, která bude možná proveditelná v praxi. A tam, kde je to nutné, musí zůstat restriktivní. Komise a ASA by měly mít pravomoc, aby mohly národní eh, úřady v případě nouze nějakým způsobem nahradit? Já si myslím, že možná ano, ale možná bychom tady měli spíše jít cestou dobrovolného řešení. EASA by měla spolupracovat s národními orgány tak, aby řešili problémy společně. A nyní tady máme celou řadu seznamu nových, celý výčet nových kompetencí a tady je skutečně otázka, jakou kapacitu tady bude EASA muset mít. Tady bych ráda podpořila, že co se týče razantních změn v oblasti letectví a veškerých těch dalších úkolů pro EASu, nemůžeme šeškrtat její rozpočet. Takže plány na rozpočtovou flexibilitu flexibilitu, které jsou v článku 109, jsou naprosto důležité a nezbytné. A tady podporuji i Jence Gajera z rozpočtového hlediska, abychom to vše dobře uvážili. Dále otázníky, jak budou tedy vypadat, jak budou financovány další úkoly. Asi já jsem proti tomu, aby se vytvářely nějaké poplatky za uh, trasy, nebo aby se to odvádělo z prostředků, které má k dispozici Eurocontrol, který velice dobře odvádí svou práci a budeme ho potřebovat i v budoucnosti. A nesmíme zapomínat na malé aktéry, malé hráče v oblasti letectví a proto také pozměňuji, předkládám pozměňovací návrh, který to jasně formuluje. A dále sportovní letectví, rekreační letectví, tady bychom se měli zaměřit na řešení, která budou skutečně praktikovatelná. A na e, závěr jsem proto, abychom měli legislativu tam, e, kde skutečně je potřeba, kam patří. A proto se mi nelíbí tady ten pokus pomocí tohoto nařízení měnit i jiné oblasti. Konkrétně je to článek 123. Ten vlastně v návrhu komise říká, aby se změnilo nařízení 1008 2008 což se nám nelíbí a je to pochybné nejenom ze sociální perspektivy. Podle mne to tam nepatří do toho nařízení a proto jsem proto, aby se celá tato pasáž vypustila. Pane předsedo, dámy a pánové, před námi máme eh, týdny plné práce, je to velice důležité téma a v zásadě si myslím, že jsme na dobré cestě a velice se těším na pozměňovací návrhy z našich řad, tak, abychom návrh tohoto nařízení a tím naše letectví měli dobře vyřešené a letectví bylo skutečně dobře vybaveno pro budoucnost. Děkuji Děkuji našim expertům za jejich reparáty v oblasti dron, což je skutečně nové pole, na které vstupujeme a doufám, že si, jak si jejich informace využijeme k tomu, abychom předložili dobré pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát, děkuji předseda. A nyní má slovo děky Foster. Thank you, chairman. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji. Já se chci vrátit k otázce a problematice eh, dronů. Eh, Pan Marinesku eh, pozměnil, eh, či navrhuje pozměňovací návrhy ke zprávě eh, komise a chci se k těmto věcem vyjádřit a poté budu hovořit o dronech. Některé ty pozměňovací návrhy jsou z našeho pohledu vhodné k podpoření, ale je jich tu také hodně, které z celé řady důvodů nepodpoříme. Je tady odkaz, který vlastně mění důraz z kompetentního orgánu na agenturu a to je 61 těchto pozměňovacích návrhů a toto my nemůžeme změnit, to není na našem výboru, abychom detailně řídili to, jakým způsobem členský stát řídí své civilní letectví, e, který některé státy to přenášejí na ministerstvo nebo na nějaké orgány, to znamená, to nepspadá do naší příslušnosti a působnosti a mají to učinit členské státy. Na nás je, abychom dohlíželi, že tak činí, ale detaily nejsou na nás. Dále bychom nechtěli měnit název EASA eh, e na Evropskou Eh, leteckou agenturu European Aviation Agency. A to jsou totiž otázky statutu, protože to, co jsme učinili dosud a eh, běží jakýsi po Eh, je v té legislativě a bylo i převzato do, zada, eh, za, do zákonodárství. To, co je také ve smlouvách třeba s, Amer, s americkou stranou, s FAA, eh, kdybychom změnili název té agentury, tak všechno toto spochybníme. Není to, není to prostě vhodné. Máme EMSA, máme Evropskou bezpečnostní agentury a bezpečnost je klíčová. Je to tedy základ toho, co tato agentura má pro, provádět takže toto jsou dvě věci a týkají se spíše toho jazykového aspektu. Jinak souhlasím s pozměňovacím návrhem číslo 14, který se týká aktů v přenesené působnosti. Budou určitě příležitosti, kdy bude vhodné, aby ELSA nebo komise pracovali s tímto aktem pře Eh, přenes, aktem přenesené působnosti, ale nemělo by to být úplně všude. Jsou některé oblasti, které se vrací eh, s členským státu a možná někdy i parlamentu, kdy budeme řešit eh, některé věci a budeme spíš hovořit o implementaci než o té delegaci či přenášení působnosti. V návrhu komise Eh, jsou eh, vyňaty eh, odkazy na ECAO, pokud jde o emise a hluk. My aplikujeme standardy ECAO a proto bychom měli odkazovat nejenom jednou, ale v celém tom dokumentu. Tam, kde je to vhodné, tam, kde se to, toho týká, my se držíme těchto mezinárodních standardů, které musíme dodržovat. Eh, nepodporujeme eh, to, co by byla jakási výkonná rada. Myslíme si, že řídící orgán je dostatečný, je to zase jenom další eh, úroveň byrokracie. Myslíme si, že to nic nepředává pokud, eh, pokud jde o otevření mezinárodních poboček, to je dobrý nápad, ale ne asi úplně všude. Je tady zastoupení ve Washingtonu, eh, v Kanadě, také při ECAO, a možná Singapur, eh, Dubaj a možná některé další klíčové, klíčové lokace, kde by to bylo vhodné. Pokud jde o financování, eh, pokud jde o ty eh, příspěvky, které jsou vybírány z řízení letového provozu a přenášet je na ASO, ASO, to si nemyslím, že je vhodné. Já si myslím, že ASA by měla být financována z fondů a eh, mít, mít jakousi jasnou představu, jak ten rozpočet bude vypadat do budoucnosti. 75% je z toho vlastního průmyslu. Nemyslím si, že to je dobrý nápad. A dále bezpečnost, bezpečnost versus zpravodajské informace a je třeba velmi obezřetně s tím nakládat v tom revidovaném textu. Eh, dobrovolná spolupráce je mnohem lepší v této eh, obtížné situaci teroristických útoků či některých těch těch eh, nehod, ke kterým došlo minulý rok. A konečně k těmto bodům. Pokud jde o dohled, eh, zásadní je, aby ten dohled byl řádný a funkční a eh, měli by to být ti, ti kteří Eh, rozho- ty samotné dopravci dopracují mě rozhodovat, jestli je to EASA či členský stát. Jde o to, aby to bylo eh, jaksi jasně definované, aby nedocházelo k, duplipa- k duplikacím a dvojímu placení. To jsou konkrétní připomínky, které doufám, že pan zpravodaj bude považovat za užitečné. A nyní drony. Eh, my připravujeme již více než rok zprávu k dronům mm, tak jak to řekl pan zpravodaj, já jsem eh, s EASO eh, hovořila velmi eh, detailně, jak s výrobci s EASO, také s kolegy, kteří jsou zde, Eurotraffic a potom další zástupci výrobců, také Unie pilotů, hovořili jsme s kolegy ve Washingtonu. Takže pokud jde o jakýsi souborný přehled a informace, chci, abychom vycházeli všichni ze stejných východisek hledisek a myslím si, že na základě toho máme velmi dobrou zprávu a všechny ty eh, body, které tady zazněly a je zajímavé vidět, kam jsme se dostali za těch šest měsíců, ale všechno, co jste eh, již řekl, my již máme předloženo v té správně. Certifikace, specifikace, eh, komerční a rekreační užívání, identifikace dronů, registrace majitelů, oprávnění pilotů, provoz, geofencing, eh, neletové zóny, eh, nízkorizikové, vysokorizikové drony. Všechny tyto věci máme v té zprávě a doufám, že mě pan eh, předseda podpoří. Ty naše diskuse byly velmi rozsáhlé. Tato zpráva byla podpořena sedmi z ty poslanci a jejím cílem bylo, že z této zprávy výjde, výjdete jako regulátoři a budete s tím dále pracovat. Ano, je tady mezinárodní rozpěr, je, rozměr, je tady ta, ten přístup založený na riziku, ale je potřeba to rozpracovat eh, technologicky, čipy na dronech, geofencing, ale je potřeba si uvědomit, že tady je rekreační užívání, sport, že jsou tady hračky pro děti a že ten trh poroste velmi rychle a je třeba to řešit. Jsem optimistka, ale jsem trochu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 je, mi byly nepříjemné některé ty poznámky dnes ráno, protože je to po šesti měsících a nyní to vypadá, jako kdyby spolu nikdo nehovořil. Jsou tady čtyři zástupci různých odvětví, různých částí tohoto odvětví a zdá se, že spolu nehovoříte. Eh, my si vždycky myslíme, že je třeba nalézt a je možné nalézt řešení a tady se mi zdá, že vypadá, že k tomu řešení nesměřujete a že tedy v budoucnosti potřebujeme chce slyšet spíše, co se dělá, než co je problém. Je to komplikovaná otázka, to chápeme, ale eh, je to na těch vnitrostátních orgánech, které se uh, zabývají vynucováním uh, na, například i v obl- této oblasti, pokud někdo se svými drony porušuje práva jiných. Takže je, uh, a budu již končit, ano, mluvám se, pane předsedo, je Eh, dobré, že zde máme eh, ty čtyři hosty, je to na eh, pořadu jednání, ale chci jenom upozornit, že to je již téměř 18 měsíců, co to, jsme to, toto řešili. A tak, jak říkal pan Marinesku, budeme se ještě scházet v, se stínovými zpravodaji a doufám, že budeme mít zprávu, která bude odpovídat realitě a která umožní, abychom agentury ASA do budoucnosti dobře vybudovali. Děkuji a nyní pan Miltenberg. Já děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zejména panu Manihneskomi za jeho návrh zprávy. Je to velice technické téma, ale je to téma, které je skutečně zásadní a na prvním místě musí být v oblasti letectví bezpečnost, což je velice, je třeba toto téma velice dobře upravit, je to důležité pro naše evropské občany. Je důležité, aby oni, pokud lítají, lítají bezpečně. Proto je třeba mít evropské standardy. Nemusíme jít pouze v souladu s linií ICAO, můžeme mít vlastní ambiciozní cíle a proto podporuji návrh komise u většiny bodů, zejména co se týče bezpečnosti, různých prvků bezpečnosti, security versus safety, Článek 76, tady je důležité, aby byla odpovědná EASA, souvisí to i s bezpečností internetu a pokud jde o přelety nad konfliktními oblastmi, je třeba mít možnost zavádět iniciativy a stanovovat pravidla. A k tomu patří také spolupráce mezi členskými státy, komisí a ESO samotnou, tak, aby bylo učiněno vše pro zaručení bezpečnosti. Pokud se podívám na pozměňovací návrhy pana zpravodaje, myslím si, že to byl velice dobrý přístup, zejména co se týče e, přístupu založeného na výkonnosti, a myslím si, že je důležité posílit roli EASA také pomocí prostředků peněžních a důležité je, aby EASA i nadále sehrávala důležitou aktivní roli, co se týče nouzového dohledového mechanismu. Samozřejmě tady ještě třeba se podívat na to, jak to bude přesně detailně doladěno. Ale některé další návrhy pana dneska se mi nelíbí. Například ty odkazy v článku 1 na vysoké bezpe- na vysokou bez- úroveň bezpečnosti, která se musí pojit s dobrým zabezpečením a zajištěním. Tady je důležitá také účast národních bezpečnostních agentur a role Evropské komise při přijímání rozhodnutí. A to bylo vlastně eh, obsaženo v původním návrhu komise. Takže je zde takový trend neustále oslabovat roli komise, což se mi nelíbí. Musíme si tedy dobře zvážit tyto pozměňovací návrhy, zda je můžeme podpořit. A dvě věci k těm ra- předložím sám návrhy. Balíček úkolů e asi rozpočet a další důležité téma, které zde již zaznělo našemi, z úst našich čtyř hostů, to je téma dronů. Dále financování oblast působnosti, EASI je třeba rozšířit kompetence této agentury, to je správné, ale je důležité, aby EASA byla schopná mít rozpočet, který umožní veškeré ty úlohy, eh, nové úkoly realizovat. A já se tedy ptám, je skutečně potřeba přenášet veškeré tyto kompetence na úroveň této agentury, když ji zároveň nezajistíme dostatečné financování? Já tím mám na mysli například pozemní odbavení, pokud by tady byla skutečná přidatná hodnota. Ano, ale já prostě nevidím, že by pro to hovořili dostatečné argumenty. Pokud mě někdo přesvědčí, ano, ale musí to být argumenty, které budou jasné a realistické, neboť je to velice nákladná záležitost. A pak je třeba lépe rozdělit úkoly a jasně je rozdělit úkoly mezi Eurokontrolem a EASU. Podívejme se na studii dopadu. Hovoří se o tom, že je třeba vybavit EASu dobrým rozpočtem, ale já v návrhu komise nevidím jeden jediný článek, který by o tomto tématu hovořil. Tedy toto musíme jasněji formulovat, dále potřebujeme příspěvek průmyslu, neboť není možné vše financovat z veřejných prostředků. Důležité je stanovit zcela jasné podmínky. Nemůže docházet k překrývání práce mezi EASO a eurokontrolem a nemůže docházet k dvojímu financování. A nyní k dronům. Tady si myslím, že paní Foster právem řekla, že tady je zpráva vlastní, z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, která byla velice podrobná a která ukazuje, že je důležité, abychom měli bezpečnou integraci dronů do evropského leteckého prostoru. Potřebujeme jednotná evropská pravidla, ale vše musíme pracovat na základě zvažování rizik a musíme postupovat flexibilně. Je třeba užívat odpovídající technologie. Jeden z našich hostů o tom hovořil. Například je třeba omezit eh, eh, přelety dronů v okolí letišť, což je zásadní. A Důležité je, aby toto, abychom tedy vše upravili v souladu s právou paní Foster, a možná by bylo vhodné určité návrhy pana Marineska ještě posílit. Nebo pro nás, pro všechny je, myslím, nejdůležitější bezpečnost leteckého provozu. A k tomu právě patří bezpečná integrace dronů do vzdušného prostoru. Tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji nyní Maria Kilenen. Děkuji. Pane předsedo. A děkuji vám, pane Marinesku, za vaši eh, fundovanou zprávu. Vaši pozměňovací návrhy můžeme vesměs podpořit, ale i já chci poukázat na některé kritické otázky a otazníky z vaší eh, zprávy. Co mě nejví, obzvlášť nepokoje návrh na změnu eh, názvu agentury. Podle mě to nemá žádný platný důvod. Tato změna názvu by si jen vyžádovala náklady v podobě vyměny toho jména ve všech komunikačních materiálech, ve všech eh, právních eh, nástrojích, kde se to jméno objevuje. Přijde mi to přehnané měnit název jen tak eh, pro legraci. Má to totiž, není to ekonomicky neutrální. A dále ne, nevynechávala bych environmentální Nechtěla bych je vynechat. Myslím, že to není dobrý nápad vynechat eh, environmentální otázky. A pokud jde o článek 72, co se míní touto změnou, o co tu jde, je to trochu mate, ta myšlenka uvalování určitých postihů co to pak v praxi může znamenat? Může to, může to zasáhnout až po úroveň, eh, podnik až po úroveň zaměstnance? Jinak děkuji našim expertům za poznámky týkající se dronů. Přála bych si, aby všichni v tomto sále se nad těmito otázkami vedli, zamysleli aby o nich přemýšleli nejenom z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska dalšího rozvoje tohoto sektoru, který skýtá mnoho příležitostí. Jak bychom je mohli využít v různých situacích, v různých kontextech. Já myslím, že tady přijímá, se tady to jsou jenom první kroky. Ale e, regulace zaostává. Musíme lépe zohlednit všechny tyto vynálezy v naší nové zprávě, v naší nové práci. A já bych si přála, abychom měli skutečně strukturovanou debatu na expertní úrovni abychom neohrozili bezpečnost, ale aby zůstaly zároveň dveře otevřené vytváření nových pracovních příležitostí. Děkuji, Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našemu zpravodaji. Ta zpráva je opravdu, bych řekla, dost um, obsažná Eh, nabitá informacemi a já z ní teď chci zdůraznit jen pár věcí, které mi přišly relevantní. Eh, první, čeho jsem, co mě těšilo, byl ten explicitní vztah, který, který těšil mě jakožto ekoložku, aby to byl přímý vztah mezi bezpečností a životním eh, prostředím. Protože životní prostředí je největší výzvou letectví, Ehm, když se podíváme na znečištění emise a různé jiné věci, eh, my jsme eh, všichni s velkým úsměvem podepsali eh, závazky v rámci COP21. Takže já si myslím, že tady bychom bych mohli postupovat dvojím způsobem. Jednak tím, že budeme mít cíle dekarbonizace, jak se o tom bude diskutovat také v rámci ICAO, ale to nestačí, protože nestačí to ke splnění cílu CLP21, musíme jít dál. Um, čili třeba vývoj alternativních paliv a tak dále, to všechno je fajn, ale to nesmí být, jak říkají kolegové, na úkor bezpečnosti. EASA má své eh, certifikační postupy, abych se zajistilo, že v, technologi- v rámci technologie, která se tak překotně vyvíjí, nedošlo k napětí mezi těmito dvěma aspekty, to znamená bezpečnost a um, vstřícnost vůči životnímu prostředí. Další věc, která je důležitá, pane zpravodaj, kromě eh, environmentální bezpečnosti, myslím, že musíme jasně formulovat vztah, který existuje mezi bezpečností a sociální otázkou. My jsme tu nedávno vyslechli pana Patrika Keje ohledně eh, zhroucení eh, letu MH, MH10 na Ukrajině. A také German Wings. Um, to, byla, uh, to byla další letecká havárie. Proč to připomínám? Nesmíme totiž eh, přehlížet lidský faktor. Když se podíváme třeba na ty takzvané kontrakty s, na, s nulovými hodinami a tak dále, prostě jsou důležité té ty socioekonomické podmínky a nejistota, prekarita té eh, práce, zejména pilotů a operátorů. Proto si myslím, že tady by stálo za to mít konkrétní návrhy. A je tu řada dalších témat, ale já bych se chtěla vrátit ještě k jedné věci, já jsem velmi bedlivě naslouchala tomu, co jste říkali a myslím si, že otázka dronu je více než naléhavá. To není žádná sci-fi. Budeme muset pochopit eh, do eh, větší hloubky tuto záležitost, protože každých set, sedm nebo deset let revidujeme nařízení EASA a za deset let budou prostě drony všude. To bude běžná součást našeho života. To budou různé do, dodávkové, eh, do, zásilkové drony, um, drony na, nad silnicemi. Nebudu teď vypočítávat všechny drony. Ale neříkám, že bychom to měli vnímat apokalypticky, ale přece jenom je to, je to spíše fascinující jev, vzrušující. A do roku 26 bych nebyla nerada, kdybychom se dostali do nějakých svizelných situací, protože jsme nepředvídali. Takže minimálně musíme regulovat prostě drony z hlediska jejich použití, charakteristik a tak dále. A já teď jsem zapomněla vaše jméno, ale ten zástupce Francie DAC, tak eh, já bych ráda, kdybychom měli nějaký, tedy, nějaký lepší, eh, lepší, lepší vazbu mezi jednotlivými státy, to by bylo asi ideální. Samozřejmě eh, dron Eh, je eh, eh, letadlo, které je bezpilotní, což neznamená, že by nebylo pilotováno, a, um, ale je tam nějaký, i tak je tam nějaký pilot, nějaký operátor, který by měl mít možnost komunikovat s kontrolou a měl by tudíž mít nějakou licenci. To je obecné pravidlo. Samozřejmě dron není úplně letadlem, má i své specifické rysy. A když se pohybuje v prostoru, který je sdílen s jinými letadly, tak je omezen na nižší hladinu, čili je to ta jednak horizontální eh, separace 150 metrů výšky, a vertikální na eh, těch nižších úrovních. Čili máme jednak pravidla, ta pravidla do 150 metrů prostě neexistují zatím. A, ale měl by pilot skutečně mít za všech okolností vizuální kontakt s dronem? měly by tam být nějaké technologie umožňující vyhýbání se překáž, překážkám a tak dále. Všechno je to komplikované, ale je to něco, co musíme řešit. Musíme na to najít nějaké odpovědi poměrně rychle. A jestliže obecně máme k dronu přistupovat jako k jiným letadlům, tak musíme stanovit i ty kategorie dronů, které představují nejmenší riziko. Které by pak mohly mít určitý výjimečný režim. Já myslím, že je tu tedy určitá kategorizace, určitá typologie hlediska velikosti systému, pohonu, kapacity, vybavení, profesionálnímu či rekreačnímu využití a tak dále. A myslím si, že tady zatím není žádná typologie, žádná pravidla tohoto typu a budou muset být vymyšlena. E, a opravdu to není žádná podrobnost, žádná drobnost. Dron je jedno z velkých témat budoucnosti, která bude fascinující. Není to nějaká technická specialita, takže budeme se tím muset zabývat. A proto si myslím, že to musíme udělat dobře. Pan Marinesku, doufám, že tady z jeho zprávy vzejdou opravdu dobré, kvalitní návrhy, na kterých bude moc, moc, budeme moci dále stavět z hlediska legislativy. Děkuji. Dieter Liebrich Koch. Děkuji, nyní Dieter Liebrich Koch. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval za velice dobrý návrh komise. Také děkuji panu Marineskovi za jeho práci, ale zůstala v mých očích otevřená jedna otázka. Co se týče kompetencí, asi tak tady by byly rozdíly mezi velkými národními letištmi a regionálními letištmi. Týká se to všech typů letiští stejným způsobem, anebo tady skutečně musíme to nějak odlišit? Děkuji jako další Ismail Ertuk. Děkuji i z mé strany panu zpravodaji a také našim šístínové zpravodajce Gáby Projs. Myslím si, že se opět ukázalo, že sociálně demokratická frakce jde proto, abychom měli inovace, bezpečnost a průmyslové úspěchy, že toto vše je trojuhelník, který je propojen. EASA by měla představovat přidanou hodnotu v evropský, e, pro evropský sektor letectví a musíme si dát pozor na to, abychom nevytvářeli zbytečné dvojí struktury. Ovšem, musíme dát EASA nové kompetence, což konkrétně znamená, a již to zde padlo, že Zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti je třeba, aby EASA měla alespoň poradní úlohu neboť to má přímý vliv na bezpečnost letectví a také co se týče dron, i zde by EASA měla mít jasné kompetence. Myslím si, že bychom to měli upravit na evropské úrovni a ne na úrovni národní. V, tak, jak je to i v jiných oblastech, že tedy Evropská unie upravuje a národní E, úroveň to e, pak implementuje. Veškeré ty další přeshraniční debaty a tak dále. Tady si myslím, že v oblasti letectví k tomu patří právě i e, náš přístup k dronům, který by měl být vyřešen právě na evropské úrovni a to komplexně. A Tady souhlasím s kolegyní Projs v tom, že ten přístup performance pay, tedy založený na výkonnosti, že je to něco, čemu bychom měli přistoupit velice opatrně. A měli bychom si položit otázku, zda vůbec nechci, abychom v oblasti letectví obětovali naši bezpečnost otázce nákladů protože to prostě není možné. Bezpečnost je příliš důležitá na to, abychom ji měřili pouze ekonomicky. A jedna věc nám tam chybí a my jako sociálně demokratická frakce se pokusíme to tam zapracovat. To jsou pracovní podmínky a školení pracujících. Neboť to jsou ti lidé, kteří pracují s letadly, okolo letadel a my musíme zlepšit jejich pracovní podmínky, jejich kvalifikaci. Není přijatelné, aby Evropská komise zde v této oblasti opět nic nezavedla a zároveň se snažila pomocí článku 123 legislativu, jako máme například 1008, nějakým způsobem výhybkami zavádět postranní cestou, wet to se nám nelíbilo, tato praktika, to jsme vždy kritizovali, co tím mám na mysli. Je to to pronajímání letadel společně s celou posádkou, s veškerým personálem, s piloty a tak dále. Já si myslím, že je úplně jasné, jaké nevýhody to přináší. Je to jasně vidět již nyní. E, co se týče pochybných obchodních praktik, zde musí mít EASA právo, aby i na toto, aby i toto dohlížela nad tímto. Ale jinak v podstatě souhlasím velice s tím, co řekl pan Mildenberger, a totiž, že on tady uvedl ty tři pilíře, zejména vymáhání pravidel, abychom měli jasná závazná pravidla a vymáhali, abychom měli jasné povinné registrace, abychom věděli, kdo používá ty drony, aby ti piloti byli licencovaní a aby drony také odpovídaly určitým technickým standardům, respektive vlastně jejich výkonnost byla omezena, neboť toto je vše ku prospěchu bezpečnosti. Toto je z mé strany vše a těším se na další týdny a měsíce našich debat a naší práce. Děkuji nyní Petr Fandále. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Podle mého názoru je velice důležité, abychom z politického hlediska se podívali tady na tu možnost snížení byrokratické zátěže. Musíme nalézt řešení pro problémy, které existují, ano, i problémy, které budou v budoucnosti, ale nemělo by to jít cestou zvyšování zátěže. Proto si myslím, že návrhy Evropské komise a pana Manineska jsou důležité. Ovšem, opírají se o politiku, která je zastaralá, více Evropy, Evropa je něco dobrého a dopady této zastaralé staré politiky se vidí v celé Evropě. Socialisté, a sociální demokraté ztrácejí pole a v této zprávě bychom neměli mít té pavlovskou nějaký reakci v, v, ve stylu pavlovského Pavlova reflexu. O co jde? V první řadě jde o bezpečnost letectví kterou bychom měli mít u nás v Evropě nejlepší z celého světa. A já vím, například minulý týden došlo k té katastrofě společnosti Egypt Air, což opět náš vede k tomu, že musíme, musíme zvýšit bezpečnost, ale v oblasti bezpečnosti máme celou řadu problémů. Jeden z nich jsou již výše zmiňované drony. A možná eh, eh, možná, možná budeme muset počkat, až nějaký dron eh, vyprovokuje, způsobí nějakou katastrofu, abychom reagovali, protože, protože drony nejsou žádné hračky, drony jsou skutečně nebezpečné, můžou e, způsobit velice závažný incident. My nechceme nové agentury, nové kompetence, nic. My chceme, aby se tady vytvořilo jasné povědomí pro uživatele dronů o tom, jak drony mohou být nebezpečné, aby ti lidé si uvědomili, že tady skutečně provozují um, jaksi hračky, abych to tak řekl, které jsou velice nebezpečné. Takže měli bychom vždy, vždy upozorňovat na rizika spojená s drony. Ano, měli bychom mít pravidla, která budou velmi náročná, přísná. Měli bychom mít licence, měli bychom mít ta technická omezení výkonnosti dronů, to je také velice zásadní. Vše, co řekl zpravodaj a vše, co řekli stínoví zpravodajové, v podstatě podporuji. Měli bychom eh, skoncovat s touto zastaralou politikou, měli bychom mít nová opatření, které budou na těch výzev, kterým čelíme. A bylo to tak řečeno a je to velice správně že například technické inspekce by také měly být na výši toho, co se děje. Ano, samozřejmě i balony, i to je důležité. Vše do toho patří. Měli bychom se možná podívat, jak máme upraveny právě provoz balónů a převést to nějak do oblasti dronů. To by nám mohlo pomoci. Já tady děkuji panu Marineškovi a také děkuji komisi. Je to z mé vše. Předseda. Děkuji a nyní Dominik Riké. Děkuji vám, pane předsedo. Jen pár poznámek. Chci poděkovat zpravodaji za jeho práci a komisi za její návrh. Myslím si, že eh, pro Jazu otázka bezpečnosti zůstává nesmírně důležitým aspektem této debaty. Já chci zdůraznit, že v eh, mezinárodní diskuzi, tak jak je nyní eh, postavena, strukturována z hlediska certifikace, nemáme eh, příliš jasnou pozici asi ve tvářích tvářím protějškům americkým a čínským. A tohle bylo několikrát opakováno, bylo by velice prospěšné, kdyby EASA dostala určitý mezi, statut z hlediska mezinárodního jednání, abych mohla hovořit s ostatními eh, za rovných eh, podmínek jako s rovnými, a to i s ohledem eh, na nutné některé otázky, například obrany našeho průmyslu. Poslouchal jsem velmi pozorně pana Fandále na ten pavlovský reflex evropský a také národní. Každý má svůj. v letectví představuje ekonomickou aktivitu a odvětví, které nereaguje příliš dobře, nevyrovnává se dobře s regulací pouze národní. Je paradoxní, tedy teď, teď tady hovoříme o tom pavlovském reflexu subsidiarity, hovořit o administrativní zátěži, zjednodušení eh, a toho, když v momentě, kdy je tam těch, který, je ten argument zjednodušení 28 eh, legislativ v jednu. Když hovoříme o dronech, je to problém, který je na svém začátku. Jsou některé země, které mají mnohem lepší reakční kapacitu než evropské instituce, to je pravda, na tom se jistě shodneme. Pak jsou země, tedy jsou země, které pak, když budou naléhavě bezprostředně regulovat, tak pak můžou se vydávat trošku jinými e, směry. Ale samozřejmě, že dron je něčím, co je eh, potenciálně eh, nad úrovní regionu, co může být i přezhraniční. A pak je tu otázka komercializace, která potom, když bude podrobena z hlediska prodeje nesrozumitelným ehm, ehm, regulacím. Vzpomeňme si, jak to bylo se standardy v případě třeba mobilní telefonie. V telekomunicích, v komunikacích, jaký problém byl, kdy bylo eh, 125 operátorů v 28 zemích, snažit se to potom sjednotit do jedné, jednoho hospodářství, jedné ekonomie. A ještě jedna, jedna věc, myslím, že to Matěj řekl. Um, problém je, že můžeme nadále zvyšovat administrativní uh, úkoly Eh, agentur, ale přitom nebudeme zvyšovat jejich prostředky a zdroje, takže tam něco nesedí z určitého hlediska žádat po agentuře, aby dělala stále efektivně, stále více eh, stále důležitějších věcí a přitom jí pořád se škrtávat eh, prostředky. To opravdu nefunguje. Navíc komise by neměla regulovat eh, rozpočty, které sama nedodává. Dvě třetiny tohoto rozpočtu nejsou z komunitárního ehm, rozpočtu. Já chápu, že komise musí regulovat svoji eh, část rozpočtu, ale je šokující, že komise globálním způsobem reguluje i rozpočty, ke kterým, do kterých přispívá jen částečně. Děkuji. Děkuji a jako další malý Kristýn Arnoti. Děkuji. Pane předsedo, pane Marinesku, děkuji vám také. Děkuji jednotlivým um, účastníkům, um, přispěvatelům do naší debaty. Chci vyzvihnout eh, z práce EASA, která opravdu odvádí vynikající seriózne, seriózní práci, která je uznávána na mezinárodní úrovni, ale trošku mě máte její vývoj zejména pokud jde o postupné rozšiřování eh, kompetencí um, proti některým eh, jiným agenturám, jako je třeba Eurocontrol. Ta, ta hrozba překrývání těch pravomocí a zdvojování je poměrně, eh, toto riziko je poměrně značné a mohly by z toho vznikat administrativní překážky, eh, které eh, mohou eh, jaksi bránit dalšímu rozvoji odvětví. Agentura by se měla zaměřovat zejména na svoji roli podpory národních orgánů a koordinaci při zavádění bezpečnostních norem. A druhý, druhá věc, která mi leží na srdci, se týká některých esenciálních aspektů návrhu komise, které nerespektují princip subsidiarity. Ano, pane Rike, někteří eh, mají převážně ten evropskou unijní pavlovský reflex, já spíš tedy ten národní, to je můj e, případ. Takže eh, toto platí jak pro drony, tak pro e, služby pozemní. Eh, tak eh, je tu otázka eh, rozšíření rozsahu delegovaných aktů. Pokud jde o vztah národních orgánů k EAZ, tady se připojí k pozměňovacím návrhům zpravodaje, který upřesňuje, že členské státy mohou znovu získat své, svou zodpovědnost, o kterou byli připraveni z, v důsledku nedostatku bezpečnosti, pokud napraví tyto nedostatky. A pokud jde o drony, evropský přístup samozřejmě není úplně bezpředmětný, pokud stanoví pravidla bezpečnosti. Ale mělo by to probíhat v těsné spolupráci s, eh, s ICAO, a, eh, aby nemusela být odvolávána národní eh, legislativa. Dále mám některé obavy týkající se osvědčování. Podle mě je potřeba protekcionistický přístup, abychom zachovali konkurenceschopnost z eh, evropského leteckého eh, odvětví. Děkuji. Danke sehr, jetzt George Bach. Děkuji, nyní George Bach. Děkuji, pane předsedo, také velice děkuji za návrh komise a zejména děkuji kolegovi Marineskovi za jeho zprávu. Eh, já se zabývám velmi jednou otázkou o této přenášení kompetencí, odpovědnosti z členských států na EASu. A eh, má otázka zní takto. Znamená to také přenášení odpovědností z kompetencí z Eurokontrolu na EASu? I existuje tam ještě nějaká domluva mezi dohoda mezi komisí a Eurokontrolem a pokud ano, že tedy docha, bude docházet k přenášení kompetencí z Eurokontrolu na EASu, tak bych rád věděl, zda je to v souladu s radou z prosince minulého roku. Děkuji předseda, nyní Isabel de Monte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za jeho text. Několik krátkých poznámek z mé strany. Nejdříve něco k článku 32, tam jde o pozemní služby a o zprávu leteckého prostoru. Zde si myslím, že certifikace nestačí. E, nestačí tedy to, aby se pouze někdo udal, že má odpovídající schopnosti a dovednosti a dále drony. Budoucnost, ano, v budoucnosti samozřejmě se br- drony budou mnohem více používat než nyní a proto musíme včas zareagovat a připravit se na tento trend. Zejména jde skutečně o vyřešení oblasti bezpečnosti. Myslím si, že je velice žádoucí, abychom skutečně měli přísnou úpravu v oblasti výše zmiňovaných licencí pilotů dron. A samozřejmě je třeba si uvědomit, že tato záležitost je velice přeshraniční povahy. Letectví, to souvisí samozřejmě s provozováním letadlem, ale musíme mít i společná ustanovení, která se budou týkat poskytování služeb. Pak je třeba vnést větší jasno v, do toho, jak budou přesně rozděleny kompetence, které kompetence budou tedy odevzdávat Národní úřady Evropské agentuře a které ne. Na závěr, poznámka eh, toho nebezpečí, že bychom měli příliš mnoho delegovaných eh, právních aktů. Eh, ne, já také věřím, že toho nemůžeme mít příliš přetížené. Na druhou stranu je třeba si uvědomit eh, i to, že je třeba, aby národní parlamenty měly možnost nějakým způsobem zasáhnout, že to nesmíme příliš a mezi předseda. Děkuji Gezíne Majstem, děkuji pane předsedo, děkuji také panu Marineskovi za jeho zprávu. Mám takové tři zásadní podmánky, poznámky k této věci. Předložím k tomu pozměňovací návrhy. Také se velice zabývám otázkou, jaký bude vztah mezi EASou a eurokontrolem. Dobře vím, že jsou tady úvahy, že by bylo vhodné, abychom měli v Evropě úřad, který bude eh, srovnatelný s tím americkým, ale my již máme jisté struktury a proto je důležité říci EASA a eurokontrol doposud velice dobře fungovaly společně. A já si myslím, a mnozí to již podotkli, že by bylo vhodné zachovat tuto strukturu, která takto funguje. Samozřejmě je třeba vybavit EOSu novými úkoly jistě, ale z mého pohledu potřebujeme obě dvě eh, agentury i v budoucnu. Nebo je třeba si uvědomit, že evropská regulace by měla mít přednost nad národní. Máme evropský vzdušný prostor, jde nám o něj, ještě nemáme a jednotný evropský vzdušný prostor, bohužel, a právě proto potřebujeme obě organizace, které budou mít odpovídajícím způsobem a rozdělené úkoly a budou se i nadále koordinovat. Dále Doriony, pan Mendelberg k tomu řekl hodně, ano, potřebujeme to celé dobře upravit, s tím souhlasím ale zvažuji takovou věc, protože jsem liberálka, tak nevím, když budeme mít ten geofencing nebo budeme jinak omezovat ty drony, ty malé soukromé, které jsou již velice výkonné. V podstatě Eh, pokud je tady budeme mít tak, aby nemohli létat do jisté výše než 60 vzdálenosti, pro bezpečnost je to dobré, Na druhou stranu to obezuje možnosti těch soukromých eh, poskytovatelů, možnosti manévrování těchto dronů. Já nevím, jak to technicky dořešit, ale já jsem vždy pro to, abychom nezasahovali příliš silně do soukromé sféry, že když někdo bude mít eh, dron jako koníček, tak aby mohl dělat různé věci, ale samozřejmě není možné, aby tím dronem narazil do kokpitu, jistě. Ale já tedy se na to velice zaměřím, aby jsme to nějakým způsobem hodně dobře upravili, aby jsme měli bezpečnost a zároveň možnost pro všechny využívat své drony. A další věc, na to se také velmi zaměřím. Vím, že například v USA je to lépe upraveno než u nás v Evropě. Co tím mám na mysli? Tu úpravu těch různých technických systémů, to, jak se za, za navzájem rozpoznávají velké letadla, malá letadla. I zde je třeba, abychom měli Hm, tuto oblast velice dobře upravenou, abychom měli bezpečný letecký prostor, abychom měli systém, který bude nabízet skutečně bezchybnou bezpečnost. Není možné, aby velké stroje měly jiné systémy než malá letadla, aby vysílali na jiných frekvencích a pak docházelo k tomu, že se, že se ta letadla navzájem nepoznají. Předseda, děkuji. A nyní ještě Daniela Juto. Děkuji mnohokrát. Nejdříve k EASE. E. Děláme si velké obavy o to, že se tady plánuje centralizace kompetencí u EASE. E. Z jakých financí to má vše vykonávat? A bude mít EASA e skutečně dostatek kompetencí pro to, aby mohla celou tuto oblast centrálně zpravovat? Pak eh, si děláme obavy z toho, co bylo řečeno o vztahu mezi Eurokontrolem a EASO? Dojde k přenášení kompetencí? Pokud ano, povede to možná ke zmatku a ke konfliktu, možná i ke střetu zájmu, například při vybírání poplatků. Co se týče ekologických aspektů, ty jsou pro nás velice důležité. Měli bychom i nadále jít e, směrem udržitelnosti. Udržitelná řešení, ekologická řešení i na e, krátkých e, trasách, e, i když to může být drahé. Pak si myslíme, že i bezpečnostní ustanovení, předpisy na pracovišti jsou velice důležité, dále podmítky práce pro piloty a další zaměstnance, to velice ovlivňuje bezpečnost. A ne vše je tady dobře upraveno, ne vše dobře běží. Například, když se podíváme na současné smluvní podmínky pro piloty, ta situace se velice změnila, pokud to srovnáme se situací před několika lety. A dále performance-based, tedy na základě výkonnosti, bezpečnost. Já si myslím, že to povede k tomu, že již nebude možné splňovat vysoké bezpečnostní standardy. Drony, to vítáme. Vítáme to, že mají být změny v textu a že se tam vlastně sází zejména na privacy a bezpečnost, což je pro nás obojí velice důležité. Děkuji. Ještě taková malá poznámka na závěr z mé strany. Jackie Foster hovořila o aktech přenesené právě moci. Jakmile se objevují delegované akty, tak víme, že rada a komise chtějí vždy pryč, pryč z těch delegovaných aktů, že si to chtějí rozhodovat sami. Tady je třeba se mít na pozoru. Vždy vedeme tuto debatu aktiv, přenesené pravomoci. To je skvělá záležitost, pokud jde o technické změny. Ty jsou nám oznámeny a pak máme tři měsíce na to, abychom řekli, ano, je to technická věc, udělejte si to sami, anebo abychom řekli, ne, chceme, abychom do toho byli zapojeni, ale my jsme ti, kdo to říká. Kdo si to sám určuje, zda je to politické či ne. A proto já opakuji, jako vždy, vždy i na posledním trialogu jsem to říkala, my jsme si to tam prosadili. Delegované akty jsou skvělá věc pro šetření časem, ale není možné vymezovat parlament. Je třeba parlament zapojit. My říkáme, abychom my rozhodovali o tom, co je technické a co ne, a co je politické. Ale všem zúčastnění musí být jasné, že není možné, že vždy s tím opět budou začínat. Lisabonská smlouva již má 10 let. A pokaždé vedeme stejné debaty. V podstatě už je to dořešeno, ale my jako poslanci bychom si to neměli nechat líbit. Musíme mít, by se mít na pozoru, protože bychom byli hloupí, kdybychom vše přenechali radě a komisi a sami už bychom vůbec neměli možnost do toho zasahovat. E, pak tady máme ještě možnost pro vystoupení komise. Já nevím, pokud chce, můžete se krátce vyjádřit. Není tomu tak. A proto předávám slovo tedy komisi. Komise, ano, jde o aktiv přesné pravomosti, takže komise se chce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o, o ty e, akty přenesené pravomoci, to je jedna věc. Na druhou stranu je tady celá řada e, témat, která nás jistě spíše spojují a na která e, na, máme společný názor. Dě, gratuluji, pane panu Maroneskovi k této zprávě a myslím si, že velmi důkladně zpracoval tento velmi eh, objemný, eh, tento objemný materiál a celá řada těch pozměňovacích návrhů jistě posiluje bezpečnost a posiluje i fungování EASY a to je vlastně ten obecný záměr, který velmi vítáme. E, s potěšením také vidíme, že hlavní cíl toho návrhu je podpořen panem e, Marinesku a je také patrnost, jak je patrnost té debaty, ta podpora tu je, že ten e, cíl vlastně zprávy je vytvořit prostředí, které je založené více na vyhodnocení rizik a politik vytvářených podle toho a dále vytvořit změny, které by vedly k efektivnějšímu využívání zdrojů jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. A za třetí je cílem eh, zaplnit určitá prázdná místa, která se objevují v tom regulatorním systému. Jednak je to, jsou to pozemní služby a vůbec bezpečnost kyberprostoru. A dalším cílem je lépe vyřešit vzájemnou provázanost a závislost mezi bezpečností leteckého provozu a jinými oblastmi, které mají technický dopad, to znamená bezpečnost technologií a také ochrana životního prostředí. Tím směrem jsme se snažili také ten text vést a zlepšení zazněla i z úst. Vylepšení byla nabídnuta i Eh, zákonodárci. Teď jsme strany reakce mm, k té poslední věci provázanost bezpečnosti a vlastně obecného bezpečí. Naším cílem, jak jste si všimli, nebylo rozhodně navýšit eh, jakýsi záběr eh, té, bezpe- té práce e ASI je to bezpečnost, která je to agentura, která má na starosti bezpečnost jako takovou ale chtěli jsme, aby lépe zvažovala nebo lépe mohla reagovat na ty provázanosti. Jeden příklad jsou konfliktní zóny a bezpečnost eh, nad těmi konfliktními zónami, kde jak to bezpečí, tak i také bezpečnost jdou ruku v ruce. A v radě mohu říci nyní, mohu informovat, že byl ten text ještě vylepšen v, této, v tomto ohledu a doufáme, že to eh, parlament podpoří. Eh, Obdobně v oblasti prostředí, případně životního prostředí, jsme zase posílili provázanost, eh, tak aby já mohla řádně reagovat například eh, směřování k, k lehčím letadlům za využití nových materiálů, eh, což vede k úspoře paliva, tudíž lepší ochrana, ale nejde tedy jenom o bezpečnost, to je jedna věc, ale je tu právě je i ten ohled na prostředí, životní prostředí. E, několik řečníků zmiňovalo to, že je potřeba navázat na standardy ECAO a to platí u těch bezpečnostních. S tím souhlasíme. Chceme však změnit, na rozdíl od stávajícího nařízení, že automatické e, přenášení a kopírování těch environmentálních standardů není e, žádoucí a chceme mít stejný přístup k e, životnímu prostředí, jako jsou ty standardy ECO, ale přejímáme je s, vlastním, e, s vlastní úvahou. To děláme stejně s otázkou bezpečnosti a nikdo to tak nečiní ve světě a tím bychom si i oslabili vyjednávací pozici při e, dosahování těchto, těchto Eh, úmluv o eh, environmentálních standardech. Pokud jde o eurokontrol, tedy řízení leteckého provozu nad Evropou, eh, tady chci upozornit na to, že se nesnažíme změnit odpovědnosti EASY v oblasti řízení letového pro, provozu. To činil parlament, tak učinil v roce 2009 parlament spolu s radou a EASA dostala celou řadu nových odpovědností v eh, oblasti eh, řízení letového provozu, eh, tedy zkrátkou ATM. Za Poslední léta EASA tyto nové úlohy plní a někdy vznikaly otázky toho, zda uh, Eh, se duplikuje to, co dělá ELSA, to, co dělá Eurocontrol, což je normální v takovém přechodném období, ale mohu říci, že momentálně v tomto okamžiku eh, pracujeme v rámci eh, pracovní skupiny Eurocontrolu a EASY na detailním vymezení toho, kdo dělá co, tak aby ELSA činila to, co má podle svého mandátu a že není, nedochází k překryvu a plítvání zdroji a ten tento seznam by měl být dokončen velmi eh, eh, brzo. Pokud jde o poplatky Anrut, náš návrh je takový, aby ELSA byla částečně financována, pokud jde o úkoly v oblasti ATM, aby mohla mít eh, přínos těch nebo část těch poplatků an route. Všichni, kteří se podílejí na řízení letového eh, provozu, jsou financováni z těch poplatků, které ten průmysl eh, platí. Eh, jediný, kdo tady není, je vlastně EASA, která má ten dohledový, eh, to dohledové postavení, takže chceme, aby mohla mít prospěch eh, z těch eh, poplatků na základě principu uživatel platí a mít část těch poplatků z ATM. Nešlo by k přenosu žádných fondů financí přímě, musela by se změnit legislativa k výběru těch poplatků za trasy, za na přelety. Eh, to by se muselo změnit. Je to zatím jenom návrh, je to možnost, nějakým způsobem to nepředepisujeme. A rozhodně by se to mělo učinit způsobem, který pro ty uživatele leteckého provozu aerolinky nenavýší ty poplatky. To by tady jde jenom o přenos těch vybraných peněz, ne navíc poplatky. A dokonce si myslíme, že by došlo k určitým uh, úsporám pro daňové poplatníky, jakož i pro tedy provozovatele a uživatele leteckého provozu. A poslední věc, kterou chci říci, uh, dro, od dronech, říkáme jim bezpilotní letadla. V tom návrhu je to nová oblast, to je nepochybné, je to oblast, kde je schoda, že je třeba něco činit. Eh, máme tady příležitost tu úpravu udělat správně a žádoucím způsobem a po letech či dvou diskusí, včetně zprávy paní Foster, kterou zmiňovala, eh, narůstá schoda na tom, jak by tato oblast měla být řešena, aby abychom našli žádoucí rovnováhu mezi možností tohoto odvětví růst, ale na druhé straně bezpečností leteckého eh, prostoru a uživatelů, jako třeba je tou cestou geofencingu. Otázka je, Kolik z toho by se mělo dostat do tohoto nařízení? A my se domníváme, že by to v tomto nařízení nemělo být řešeno detailně. Nečiníme to ani v jiných oblastech letecké bezpečnosti. Neděláme to v, v provozu schopnosti a tak dále. Neříkáme zde detaily, kolik tady má být eh, bezpečnostních eh, únikových východů. To necháváme na eh, technicích. My říkáme, že těch východů bezpečnostních nebo únikových takových má být dost. Takže tady bychom též měli nastavit ty klíčové požadavky, máme to v příloze, a, a některé procesní, e, některá procesní pravidla. Samozřejmě nás láká ty detaily tam vkládat, protože ta detailní pravidla nikde neexistují, tudíž tu potřebu všichni cítíme, ale myslím si, že tady by to mělo zůstat na obecné úrovni a dovolte nám tedy jenom tyto klíčové povinnosti obecně zahrnout, protože jinak se technologie promění a my tam budeme mít detaily, které budou již zastaralé. A nakonec náš dojem je takový a vyplývá to z, i z té debaty, že toto není nějak kontroverzní předpis, že zde existuje velká schoda v celé řadě aspektů. Samozřejmě budou pozměňovací návrhy, ale bude to přinášet i zlepšení pro celé odvětví, celý letecký průmysl a ten na to čeká, stejně tak jako vnitrostátní orgány, eh, tak aby mohli ve svých potom detailních předpisech to eh, měnit. A doufám, doufáme tedy, že se nám podaří finalizovat tento předpis a mm, e, přijmout potom ta detailní pravidla následně, či přijmout je Tež také k těm e, dronům, pane předsedo. Tolik z mé strany v, ten, v tomto okamžiku a děkuji za velmi zajímavou dopolední debatu. Děkuji a dříve, než dám slovo opět zpravodaji, bych se rád opěra, opravil. Lisabonská smlouva eh, vstoupila v platnost v roce 2010, takže není stará 10 let, ale 6 let, prosím tedy, abyste mi prominuli. A nyní má slovo pan Marinesku. Děkuji. Jen pár připomínek ohledně národního orgánu versus příslušného orgánu. Eh, ohledně názvu musíme vzít na vědomí zprávu paní Foster, kterou odhlasoval parlament o dronech. Musíme vzít také v potaz zprávu o změnách EASY, které odhlasoval před třemi lety parlament. Byla to legislativní zpráva, která, jak víte, je zablokována v radě, kde se schválilo, že bude jedině pouze jeden orgán, a to národní orgán, název jsme eh, nahradili eh, tím EAA. Ale pro mě eh, letectví je bezpečnost. Bez bezpečnosti není žádné letectví. Proto si myslím, že nemusíme říkat agentura pro bezpečnost, protože letectví už v sobě zahrnuje pojetí bezpečnosti. A v roce 2009 jsme prostřednictvím nařízení eh, ustavili Národní regulační orgán a myslím, že teď můžeme dospět eh, k přesvědčení, že stačí pouze jeden a to z mnoha různých důvodů, včetně rozpočtových a jiných. Pokud eh, jde o sociální podmínky a bezpečnost, tak to už v nařízení je. Podle mě to stačí. Pokud jde o letiště, ano, je tu výjimka, mohla by to být výjimka ohledně malých letišť, ale většina letišť bude regulována, pokud jde o eh, eurokontrol, konflikt zájmu a tak dále. Podle mého můžeme nyní hovořit o konfliktu zájmů, protože Eurocontrol získává peníze z poplatku a přitom zároveň provádí přeskum výkonnosti, kterým se určují tyto poplatky, takže to je vyřešeno nařízením, které jsme schválili před dvěma lety, CES 2+, plus, kdy říkáme, že Performance Review Body by měl být orgán nezávislý, evropský. Proto jsem také předložil pozměňovací návrh na oddělení, na vyjasnění eh, kompetencí, aby nedocházelo ke jejich zdvojování mezi Eurokontrolem a eh, EASO. Já myslím, že to stačí. Ještě jednou děkuji za všechny vaše připomínky. Děkuji specialistům, kteří tu dnes jsou. A pokud zbyde ještě nějaký čas. Ještě máme pár minut. Takže aspoň má otázka je, jste spokojeni s kategoriemi navrž, navrhovanými EASO v jejich stanovisku? A jaký je váš názor na kategorie neškodné na základě jasných kritérií a podle testů a všechny ostatní? Díky. Kdo chce hovořit? Ano. Jak jsem vysvětlil, my máme hlavní výhrady v určité otevřené kategorii. Chtěli bychom neškodnou kategorii, která se prostě řeší jako jiné hračky v jiných oblastech, a pak kategorie, která už integruje, je integrovaná s leteckou dopravou, má určité trasy. Tam by měla být pravidla závislá na riziku. Otevřená kategorie, tak jak to teď je, je teď viditelné, protože podrobnosti ještě nejsou publikovány, ale jak to zatím vypadá, tak je mnohem riskantnější, než navrhovatelé tvrdí. Dobrá, děkuji. Tímto jsme ukončili naši rozpravu a lhůta pro pozměňovací návrhy je 8. červen ve 12 hodin. Ještě jednou mnohokrát děkuji našim hostům a doufám, že i pro vás to byla zajímavá debata a my se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. So we have to continue. Máme pokračovat, prosím, usaďte se a nebo odejděte. A jsme u bodu 9 což je zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě. Prosím, opustě sál, neboť my musíme pokračovat v naší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 So, noch einmal. Tedy ještě jednou, zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě. Zpravodaj je Tomáš Piotr Poreba a tím tomu předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dzisiaj e, diskutovat, rozmawiać. Já jsem rád, že máme dnes příležitost zamyslet se nad eh, mým návrhem mé zprávy. Zpráva se týká toho, jak můžeme zlepšit propojenost a dostupnost eh, dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě. Podle mého názoru je toto klíčový prvek celkové evropské dopravní eh, politiky, či by to měl být ten klíčový eh, prvek v následujících eh, letech. A pokusím se přednést argumenty pro toto právě vyslovené tvrzení. Domnívám se, že je možno říci, že vzhledem k tomu, o čem jsme již v souvislosti ten té rozhodli, tedy o trans, trans evropských dopravních sítích a také o hlavním e, pilíři CEF, pokud jde o hlavní pilíř pro provádění politiku EU až do e, tedy poloviny 20. E, let 21. století. Toto bylo dobře zavedeno a je nyní třeba začít diskutovat o dalších věcech, zejména o tom, jak jaké potřeby či eh, výzvy před námi stojí, pokud jde o propojení evropských zemí či členských států EU, zejména ve střední a eh, východní Evropě. Sem patří eh, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko. Několik slov k hlavním problémům, které v současné době, v takové, pokud jde o tu propojenost, e, existují v tomto regionu. Jeden z klíčových problémů je nedostatek e, soudržnosti z ekonomického, sociálního i teritoriálního pohledu. To znamená, že všechny investice a všechny projekty, jejichž cílem je zlepšit to propojení v střední a východní Evropě, že všechny takové projekty jsou zásadní, velmi důležité. Jsou to transportní, dopravní projekty eh, nebo s dopravou související a ty by měly zajistit eh, větší konkurenceschopnost právě v důsledku tohoto propojení a měli by posílit a měli by také přitáhnout investice do této části Evropy, což by potom znamenalo lepší příležitosti v oblasti ekonomického, ale i sociálního rozvoje. Jak vnímat to, čím, e, e, jak vnímat to, jak rozumíme tomu, co, co je propojenost a lepší přístup, přístupnost k těmto eh, sítím, který tady hovoříme i o železnici, o silnicích, i letecké dopravě. Taková pro, toto propojení by mělo být základem, který by nám umožnil i lépe chránit východní hranici EU a tudíž chránit celou evropskou EU. E, e e, dopravní struktura patří mezi takzvanou klíčovou či kritickou infrastrukturu, která zajišťuje či zaručuje bezpečnost každé země. Když se podíváme na konflikty na východě a také na hlavní trasy na sever a na jih, ty, jsou, ty nabývají na důležitosti vzhledem k současné situace a investice do takové infrastruktury by znamenaly i větší bezpečnost ve střední a východní Evropě. Proto ve své zprávě zdůrazňuji, nezbytnost eh, větší účelnosti pro eh, dopravních propojení jednotlivých regionů ty nejvýchodnější regiony by se mohly stát součástí sítě TNT a to by eh, zajistilo vznik pracovních míst, míst a také možnosti dalšího ekonomického růstu. Tyto kroky jsou velmi klíčové a již se objevují v některých projektech, jako je projekt Rail Baltica a vítám eh, závazek jak členských států, kterých se to týká, tak i komise. Eh, závazek ve prospěch tohoto projektu. Eh, Otce zpochybňujeme také přístup nové polské vlády, která eh, vyhlásila tento projekt za klíčový dopravní eh, projekt, který by měl být eh, realizován v nejbližších letech. Rozhodně je třeba učinit více, abychom využili to, co již máme. Eh, Konzultace již proběhly v Evropském parlamentu, ve vnitrostátních parlamentu v rámci Evropské komise. Via Carpatia je další projekt, který bych rád zmínil Eh, který začíná v Litvě a vede až do Řecka. Toto je další, jak říkám, klíčový projekt, eh, který tedy patří mezi silniční projekty a který by mohl zajistit lepší ekonomický růst pro ty dotčené země, baltské státy, východní Evropu, Bulharsko, Rumunsko, ale je to jeden z těch, je to také jeden z těch dopravních projektů, které by mohly zajistit eh, lepší bezpečnost východní hranice EU a eh, tudíž i celé Evropské unie, tak jak jsem to již zmiňoval. Investice do silniční dopravy Eh, jsou klíčové a Evropská komise a členské státy by měly lépe koordinovat finanční rozhodnutí či finanční kroky, které jsou, eh, učině, eh, které jsou činěny. A cílem by mělo být zajistit právě onu propojenost všech těch eh, kroků, jejich, eh, jejich logičnost, ať již mluvíme o dopravě silniční, železniční a nebo i námořní a lodní, je dobré a zásadní hledat synergie a je naprosto nezbytné využívat synergie zejména ve financování mezi tedy financování z CE IMF, EBRD, eh, eh, e Evropská investiční banka a dalšími nástroji. To tež platí o včasném využití dostupných fondů v rámci EFSI. To eh, takové synergie by nám pomohly lépe implementovat projekty v, dopravní projekty v této části Evropy. Makroregionální spolupráce je zásadní a je potřeba využívat inovativních mechanismů řízení. V důsledku toho by dopravní problémy či problémy dopravní politiky, které nelze řešit e, na úrovni jednotlivých členských států, by mohly být řešeny makroregionálně. Zkušenosti získané ve, e, v rámci strategií pro region Baltského moře pro e, Podunají a pro Jadransko-Jonský region by mohly být převzaty rovněž v případě budoucí strategie pro Karpatský region. a Via Carpatia je právě tím páteřním projektem této budoucí strategie pro karpatský region. Pokud jde o jednotlivé eh, typy dopravy, jednotlivé mody, eh, pozemní, vodní a leteckou dopravu, je třeba se zaměřit na eh, intermodality, modalitu, propojenost prostřednictvím dopravních uzlů a také v přístavech je třeba zajistit eh, eh, přeshraniční spojení v osobní železniční dopravě. Eh, železniční, přeshraniční železniční doprava je ne, neefektivní v této části Evropy. Členské státy východní a střední Evropy by měly uh, si toto uvědomit a snažit se o nápravu a zlepšení eh, osobní železniční dopravy. Eh, rozvoj dopravy nebude možný v tomto regionu bez eh, příslušných investic. A ve zprávě jsem chtěl také zmínit a doufám, že toto, tuto zmínku a tento návrh přivítáte, je otázka využití potenciálu východní a střední eh, Evropy, zejména ve vnitrozemské lodní dopravě, zejména na Dunaji. Řeka Dunaj je významná a členské státy by měly zajistit lepší splavnost, nepřetržitou splavnost. Jsou zde i další řeky, jejichž potenciál nebyl plně eh, využit Eh, Odra a Dunaj a eh, kanál, který by mohl tyto dvě řeky propojit. To by bylo investice, která by zahrnula po Polsko, Rakousko a Českou republiku. Takovýto kanál by byl velmi užitečný pro celý region. A Eh, pokud jde o námořní eh, přístavy, jak v Balckém, tak eh, na Černém moři, by mohly být lépe využity, zejména v oblasti energetiky a bezpečnosti energetických dodávek. A zmiňuji tady ještě ve své zprávě jeden, jednu argumentaci, a to podvodní výstavbu, výstavbu pod uh, úrovní moře či pod mořem, a by ta, taková výstavba, tyto instalace by neměly uh, poškodit či nějakým způsobem zabránit rozvoji uh, eh, přístavů, mluvím tady zejména o Nord Streamu, který by mohl takto zabránit nebo zhoršit přístupnost některých přístavů v Polsku. Uh, jako zpravodaj chci eh, své kolegy ujistit, že jsem otevřený vašim návrhům, příspěvkům do diskuse. Domnívám se, že propojenost eh, dopravních eh, sítí ve střední a východní Evropě je velmi důležitá a doufám, že Eh, spolupráce s vámi bude velmi dobrá a chci vycházet z jednoho principu. Tato zpráva, z jedné zásady, tato zpráva by se měla stát zprávou, kde budou zmíněny i strategické věci, které nám umožní lépe budovat infrastrukturu v regionu, které nám umožní propojit nebo zlepšit propojenost a dostupnost dopravních sítí ve východní a střední Evropě. Chtěl bych, aby se tady objevila ustanovení, na základě kterých e, e, komise, rada a parlament e, by lépe v budoucnosti spolupracovali na dopravních projektech takovým způsobem, aby eh, byli společně schopni nacházet prospěšná řešení pro tento region. Nejde tady jenom o dostupnost a propojenost dopravních sítí, nejde eh, jenom o eh, dohánění rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi, nejde jenom o ekonomický rozvoj a jeho urychlení ve východní a střední Evropě Eh, nejvíce jde o to, že je třeba eh, posílit bezpečí a bezpečnost celého regionu. Účinné dopravní sítě, ať vodní, námořní, železniční a silniční v této části Evropy představují určitou příležitost posílit bezpečnost v regionu nejenom pro obyvatele této části Evropy, ale pro celý, celé, celou Evropskou unii. To by se mělo stát jedním z propojujících motivů té zprávy a propojujících poselství, které z této zprávy takto vyplývají. Doufám, že budete s mým přístupem souhlasit a těším se na spolupráci s vámi. Děkuji. I pozvolte sobie s Państwem být v kontakcie, jestli chodí o... A určitě budeme spolupracovat v budoucnosti, pokud jde o tuto zprávu. Děkuji. Děkujeme. Nyní Deli. Děkuji, děkuji za udělení slova. Zejména bych chtěl pogratulovat panu Porebovi. Myslím si totiž, že jeho zpráva je vynikající základ pro naši práci. A jak již oznámil, bude velice otevřený vůči pozměňovacím návrhům. My jako EPP také jisté návrhy předložíme A zejména bychom chtěli přivítat skutečnost, že tento návrh vůbec mohl být zařazen na pořad jednání. Jinak eh, doufáme, že tato zpráva bude jakýmsi podnětem, impulzem pro Evropskou komisi a dokáže ji jaksi přimět k tomu, aby i nadále pracovala na tomto tématu. Co se týče návrhu zprávy samotného, myslím si, že je velice pozitivní, že text se zaměřuje na horizontální orientaci, což je zásadní aspekt. A rovněž je velice důležité, i nadále posílit severo-jižní koridor. Členské státy, kterých se to týká, musí dbát také na hranice a Via Carpatia tady hraje skutečně velice důležitou roli. Pro mě je velice důležité zdůraznit, že východní hranice Evropské unie jsou zcela zásadní a dostupnost, propojenost musí být změna, neboť má dopad na naše členské státy, ale také na, naše sousedy, jako je Bělorusko. A také se to týká zemí západního Balkánu. Velmi důležitá je východní hranice. Je třeba rozvíjet infrastrukturu, dopravní síť, pokud se nám to podaří, tak to může být pozitivní dopad na výše zmíněné sousední země. Také na jejich ekonomický rozvoj. A navíc to může také přispět k politické stabilitě v těchto zemích. Máme několik dalších návrhů, nápadů, jak vylepšit text pana zpravodaje. Například, co se týče mechanismu financování infrastrukturních projektů. Financování je zásadní. Včera eh, paní komisařka Bulc řekla, jak vypadá situace kohezních zemí, že se tam musíme ještě mnohému učit v této oblasti a že před námi je ještě velice mnoho práce. My tedy naše ideje zpracováme, eh, zpracujeme do podoby pozměňovacích návrhů, které potom předložíme panu zpravodaji a doufáme i nadále, že pan zpravodaj bude vůči změnám otevřen. Děkuji nyní Klaudia Tapadel. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat našemu kolegovi Porembovi za práci, kterou vložil do vypracování této zprávy. Feedback socialistické skupiny k této zprávě je pozitivní. Je důležité, aby takováto zpráva byla probírána i v rámci našeho výboru a očekáváme zpětnou vazbu komise podstatě zahrnuje všechny aspekty potřeby rozvoje infrastruktury ve všech modech dopravy a správně počítá i s různými výzvami a nedostatky z hlediska budoucnosti. Pokud jde o priority střední a východní Evropy, tak je jasné, že jde zejména o propojení a interoperabilitu sítí a dohnání skluzu oproti západu. Další aspekt, který chci zmínit, je, že kromě těchto dvou priorit musíme zohlednit také přizpůsobenost rozvojových plánů. Eh, eh, a v tomto smyslu prvním řešením dosažení těchto cílů by byla lepší spolupráce mezi národními a evropskými orgány. Pokud jde o síť TNT, tak by bylo dobré konsolidovat spolupráci, a to e, zejména na e, úrovni jádrového plánu, e, který by měl být realizován v souladu s možnostmi státu. A pokud jde o makroregiony, tak to mohou být, tam mohou být určité koordinační nástroje a výměna znalostí a know-how, ale to musí záležet na rozpočtových možnostech každého účastníka. To je velice důležité protože bez účasti každého z účastníků nemůžeme projekt realizovat. A pokud jde o podporu multimodálnosti, tak to je samozřejmě pro eh, každý region velice pozitivní, eh, aby, ať už se to týká železnice eh, nebo vnitrozemské lodní dopravy nebo dopravy silniční. Je důležité diverzifikovat Um, modality a to, i, eh, to může mít pozitivní dopady i na životní prostředí. Ovšem členské státy i tak potřebují určitou flexibilitu. A to chci potrhnout. Potřebují eh, flexibilitu při rozhodování o konkrétní podobě, podobě těchto modalit eh, a změn a přechodu z jednoho modu na druhý. Chci připomenout závazek členských eh, států eh, udržovat i lodní vnitrozemské cesty, hm, když se podíváme třeba na Dunaj, což je řeka, která prochází touto oblastí, tak už máme dva soubory závěrů, které v roce 2012 a 2014 podepsali účastnické členské eh, státy. Také máme, je to v souladu se závěry, závěru TNT z Rotterdamu z Rotterdamu a já doufám, že členské státy teď naplní všechny své závazky, protože Dunaj je důležitý propojovací kanál mezi východem a západem a má samozřejmě ohromný komerční eh, potenciál a také má dopady na životní prostředí. Z dlouhodobého hlediska, tím, že se vlévá tato řeka do, do Černého moře, a také napojen na Konstanci, tak může vlastně zajišťovat propojení až s, Ro- s Rotterdamem a je to skutečná brána mezi východem a západem a musíme ho rozvíjet i s ohledem na námořní dopravu, protože to zajišťuje skutečnou, sku, na, skutečné napojení a spojení se zbytkem světa, ale samozřejmě i s ohledem eh, dalších modů eh, dopravy. Pokud jde o přístup k evropským fondům a financování, tak eh, ta eh, dimenze infrastrukturních eh, projektů, zejména velkých infrastrukturních projektů, vyžaduje doplnění granty Evropské unie spolu s dalšími nástroji a samozřejmě i zapojení soukromého sektoru prostřednictvím PPP. Ale pořád ještě musíme přiznat, že jsou finanční problémy, které vyplývají z nedostatku zkušeností při koordinaci projektů, které zahrnují více subjektů. Podporuji tedy otázku napojení evropských nástrojů na jiné, ale zároveň musí Evropská unie eh, mít na vědomí i podporu expertízy ve, ve středoevropských a východoevropských eh, státech, aby ti, tyto státy byly schopny pak ty příležitosti vůbec e, využít. A další věc, kterou chci říct, se týká zjednodušení povolování e, infrastrukturních projektů jak je i ve stanovisku výbo, z výboru REGI, potřebujeme naléhavě zjednodušení tohoto projektu, ten, eh, procesu. Tento proces bývá totiž eh, velice těžkopádný a zdlouhavý. A eh, ve skutečnosti bychom měli využít této zprávy k tomu, abychom se bavili nejenom o jednotlivých státech, ale i o evropské hodnotě těchto projektů Eh, jestli můžeme těm novým, eh, ty nové projekty hodnotit z hlediska určité evropské hodnoty. Kromě interních aspektů eh, diskuzí o infrastruktuře si myslím, že je naprosto nezbytné, abychom brali v potaz také možnost napojování evropské infrastruktury na strukturu našich sousedů mimo Evropu. Protože doprava je eh, určitým nástrojem obchodních eh, vztahů i s třetími zeměmi. Ve zprávě paně, pana Porembe se hovoří například o zemích západního Balkánu a Ukrajiny, které mají velký význam pro Evropskou unii. Já pochopitelně podporuji tyto dva návrhy, ale chtěla bych k ním připojit ještě jednu, a to napojení na eh, koridor Evropa, Kavkaz, Asie. Protože si myslím, že je základní eh, cesta přepravy eh, zboží směle, směrem eh, k Číně nebo z Číny. A tudíž zapojením tohoto koridoru bychom, by Evropa měla strategickou vizi v Jižním Kavkazu ve třech oblastech doprava, energie a externí politika. A kromě toho jak jsme o tom už diskutovali, je důležitá doprava i pro cestovní ruch. To už jsme nadnesli mnohokrát. Cestovní ruch je důležitý pro některé evropské oblasti a regionu. Takže regiony. Takže když eh, rozvíjíme eh, třeba dopravu k některým průmyslovým parkům, eh, tak to prostě někdy podmiňuje i otvíra, eh, to otvírání nových výrobních provozů, je podmíněno um, dopravními kapacitami. A mě by zajímalo, do jaké míry je eh, toto při plánování bráno v potaz i v případě cestovního ruchu, tak jako v případě těch továren. Když se turisté chtějí dostat do nějakých eh, oblastí východní a střední Evropy, to má obrovský turistický potenciál, ale nemají k tomu Eh, prostředky, nejsou tam ty trasy a cesty, tak je to eh, samozřejmě škoda, protože oni pak často musí hledat eh, alternativní způsob dopravy, který není tak dobře propojený z toho oblasti. Dále, otázka šengenského prosporu. Tady se bavíme o infrastruktuře, ovšem infrastruktura je samotným základem esencí evropské mobility. Ovšem v poslední době mnoho zemí, místo aby odbourávaly bariéry, tak je ještě tak je naopak staví. A e, jsou tu například Rumunsko a Bulharsko, které splňuje veškeré technické požadavky přistoupení k šengenskému prostoru. Pokud budete hovořit tak dlouho, tak prostě co nebudeme vůbec zvládat. dnes. Musíme se soustředit na zprávu samotnou. Nemůž... Celá problematika Evropy a Schengenu, to nelze. Prosím, soustředíme se na naši zprávu, nebuď. V opačném případě se vůbec všichni ke slovu nedostanou. To byla jenom, jenom zmínka, opravdu zmínka Schengenu na závěr. Vzhledem k tomu, že je to považuji za relevantní. A úplně nakonec. Přeji si, aby tato zpráva e, z vlastního podnětu e, se setkala s odezvou i na úrovni komise a doufám, že prostřednictvím této zprávy komise pochopí stávající realitu a pochopí i nutnost vypracování jasné a ucelené strategie pro rozvoj infrastruktury ve střední a východní Evropě, což je infrastruktura, která musí být napojena na TNT. Bez takové jasné strategie a bez finanční adekvátní podpory nikdy na evropské úrovni nedospějeme k integrovanému a vyrovnanému rozvoji dopravy mezi východem a západem ani ekonomický vývoj. Děkuji. leider je mi líto, ale e, budu tedy muset omezit řečnickou dobu na, na nejvýše pět minut, protože kdyby každý hovořil deset minut, tak prostě se nevídeme s časem. Jako další pavatelička, e, Gesine Majster, mohla bych krátce něco říct, pavateličku tady máme, já pouze jenom takovou poznámku krátce před ním, protože Dunaj je samozřejmě ve středobodu našich e, úvah a v minulém období také jsme neustále zmiňovali Dunaj jako spojení mezi Antarktikem a Černým mořem. Já si myslím, že to zajímavé zajímavé. I ten návrh s tím kanálem, i to by bylo možná hodné, zda by tam možná mohla být nějaká studie provedenosti, nebo něco takového. Děkuji nyní Pavel Telička. Dobrý den, já se omlouvám, že jsem tady nemohl být v okamžiku, kdy eh, byla zpráva panem eh, zpravodajem prezentována a mám zase, měl jsem jiné povinnosti, pokud eh, jde E, o takovou zprávu nejsem velkým fanouškem zpráv, které se zaměřují jenom na jednu část Evropské unie. Myslím si, že je lepší e, řešit problémy za celou EU, byť třeba s nějakým zaměřením e, či zmínkou. Máme tady tedy návrh za jenom eh, jeden region, což není úplně eh, moje, eh, můj vkus, moje chuť. Máme, je skutečně faktem, že tyto země, včetně České republiky, nevyužívaly dobře evropské fondy, tom, v této oblasti z celé řady důvodů nedostatečné plánování, přípravy studií dopadu a některé ty fondy, které e, e, jsme využili, byly e, vynaloženy nepříliš ekonomicky. To je pravda. Za druhé, Nevidím zde dostatečný důraz na, v, ten, v tom návrhu na bezpečnost a zabezpečení. Já to ve svých pozměňovacích návrzích se pokusím znovu posílit. Za třetí, Toto je zpráva o střední a východní Evropě, ale dominantně zde převládají odkazy na východní Evropu, na baltské země a tak západní Balkán na jihu, takže se tady trošičku obchází střední Evropa, když se podíváme na ty dvě osy sever, jih, východ, západ, e, e, chybí mi tady tento pohled poněkud komplexnější. Další pohled, Violeta Bolt zde včera hovořila o blendingu, tedy míšení různých zdrojů financí a hovoří tady i zpravodaj o synergiích mezi různými zdroji financí. Syne, e, synergie je jedna věc, to znamená, neměly by tu být střety, ale my bychom spíš možná mohli hovořit o komplementaritě, tedy doplňování. Chápu, že se zpravodaj zaměřuje zaměřuje na eh, silniční dopravu, ale myslím, že tady je příliš velký důraz na silnice, jenom málo na železnice. Myslím, že chtěl zpravodaj zdůraznit, že i z pohledu životního prostředí je nutné eh, rozvíjet eh, silniční dopravu, například objezdy okruhy kolem měst, ale měla by tady být větší vyváženost různých druhů dopravy Další věc, financování. Pan zpravodaj hovoří o konkurenci a o systémech výběru mítného, ale také o specifických situacích v jednotlivých zemích. A já si myslím, že bychom měli znovu vnímat a řešit to v kontextu evropského systému výběru mítného. Nehovořím o eurovinětě, ale o, jakýmkoliv jiném, o jakémkoliv jiném systému e, měli bychom toto řešit eh, integrovanějším způsobem, než to tady je. Dostávám se již ke konci svých eh, poznámek, protože není asi nutné, abych říkal to vše, co chci navrhnout ve svých pozměňovacích návrzích. Chci však eh, zmínit některé ty nevyváženosti, které tu vnímám. Asi nebudete překvapeni, uh, když řeknu, že chci také zavést prvky, které jsou relevantní pro Českou republiku. Tady nejsou zmiňovány některé eh, klíčové věci. Je, tu, je tady eh, důraz na Dunaj, ale není tu zmínka Labe, anebo ten eh, západovýchodní koridor. Eh, je to základ, na kterém můžeme pracovat, nemám s tím ža- nemám žádné výhrady, chtěl bych větší eh, vyváženost, eh, něco k financím, komplementarita, mítné a, ehm, a několik mm, drobně kritických připomínek. Budu pracovat s panem, s panem zpravodajem na vylepšení. Děkuji. Vylepšení. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pan Škrlec. Dobrý den. Dobrý Škrlec, dobrý den, děkuji za zprávu. Mám za to, že to je téma, které je velmi důležité vzhledem k tomu, že existují velké rozdíly v dopravních systémech v jednotlivých zemích Evropské unie a v jednotlivých a i mezi těmito zeměmi regionu, celého regionu a, a že bychom se na tuto oblast měli zaměřit v rámci našeho výboru, ale také v jiných výborech, které sledují hlavně finanční politiky rozvoje, Eh, regionálního rozvoje v těchto eh, zemích. Myslím si, že je důležité to, co zmiňuje eh, kolega, totiž je nedostatek investic v železnicích, do, do železnic a že tento nedostatek financování vede k tomu, že si je nefunkční doprava například v oblasti dopravy zboží, ale dopravy i osobní a také to nepřispívá k tomu, co je vlastním cílem eh, dopravní politiky Evropské unie, totiž to, že se budou snižovat emise z dopravy. Myslím si, že je třeba nacházet synergie mezi jednotlivými fondy, které členské země mají, a to na základě vytváření žádoucích kritérií, která existují pro TNT a také pro CEF, tak abychom evropské peníze využili nejefektivněji na ty dlouhodobé projekty. Je, chceme také zajistit lepší prostupnost či propojenost těchto uh, sítí, ale nesmíme zanedbat i jiné cíle, které tu jsou. Jsou to cíle, které uh, souvisí eh, se životním prostředí, snižování emisí, snižování emisí Eh, skleníkových plynů a také eh, to, abychom zajistili eh, plošnou rozví, rozvíjení Evropské unie právě tím, že se bude investovat do, trans, do právní sítě. Eh, je třeba v rámci eh, dopravních sítí provazovat země. Máme tady totiž celou řadu příkladů, kdy ty přeshraniční spoje neexistují a investice do těchto přeshraničních pro Um, uh, projektů by mnohem účinněji provázely členské zemi. Bylo zde, je ve vaší zprávě uh, zmiňován i multimodalita dopravy v návaznost, tedy hlavně na přístavy, což je dobré pro celou ekonomiku a uh, pro ty regiony, právě provázanost přístupu, přístavu a železnici. Děkuji pane, panu kolegovi Spravodovi, že zdůrazňuje také lepší provázanost Eh, či lepší fungování makroregionálního přístupu, eh, který nejenom tedy hovoříme o tom regionu eh, Dunaj, Dunaj a její propojení, ale také o alpském regionu, který je jako makroregion vnímán a takto, takto mm, řešen. Eh, jde tedy o lepší infrastrukturu, to je určitě hlavní cíl, ale je, jde také o zajištění eh, fungování eh, předpisů, které se týkají ochrany životního prostředí, Natura 2000 a také další předpisy v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Nyní Elběta Lukaševská. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji a gratuluji panu zpravodaji. Víme, že to je zpráva, která je důležitá, protože upozorňuje na stejné, na konkrétní problémy a tím konkrétním problémem je nedostatek propojenosti v této části Evropy. Víme, že infrastruktura předurčuje vývoj, ale samotná infrastruktura nezaručuje vývoj. Eh, i kdyby byla sebe lépe vybudována, ať je to jakákoliv eh, infrastruktura. Vedle toho musí být příslušné klima pro podnikání, pro daně, pro investice. Musí to být prostředí, které je vstřícné k investicím a investorům. Nesmíme na to zapomínat. Infrastruktura sama to nevyřeší, pokud jde o koridory. Uh, Eh, koridory jsou velmi důležité, zejména pokud propojují několik členských států a je eh, nezbytné, aby bylo zajištěno, že všechny dotčené státy a jejich vlády ve stejný okamžik se shodnou na tom, že jeden konkrétní koridor je stejně důležitý, eh, je pro ně prioritní. Polsko, Česká republika, Maďarsko například, například v Polsku já i pan zpravodaj žijeme ve stejné části Polska na jihu a chápeme, že například Via Carpatia je klíčovým projektem. Polsko to chápe, ale platí to i pro ostatní členské státy. Vnímají to jako stejnou prioritu a skutečně domnívám se, že eh, slučitelnost těch priorit je naprosto důležitá. Naše minulá vláda byla často kritizována kritizována samotným panem zpravodajem za to, že je pomalá v eh, implementaci právě tohoto projektu Via Carpatia, ale bylo v té fázi bylo velmi obtížné získat všechna schválení, zejména v oblasti životního prostředí a studie dopadů na životní prostředí právě eh, její provedení eh, zpomalili ten projekt my, kteří jsme z tohoto regionu, chápeme, že je nezbytné zajistit, že pokud máme investici a její realizace probíhá rychle, je tady přesto celá řada eh, byrokratických procesů, které je, netře- které je třeba dodržet a dodržet řádně. Například u Via Carpatia byly nedávno vydána povolení životním prostředí, byla nedávno vydána povolení životním prostředím a nyní je na polské vládě, aby eh, prosadila tento projekt v diskuzích s jinými vládami, aby eh, skutečně došlo k implementaci tohoto projektu Via a Veškeré dokumenty, veškeré texty, které zmiňují eh, problémy, které existují jako Například pomalá realizace investic, optimální využití dostupných eh, financí, všechny takové dokumenty a texty eh, si zaslouží našeho, naší podpory. Výbor pro dopravu je jeden z největších výborů EP a je škoda, že máme málo členů z tohoto regionu, ale to, že tady nejsou dnes, doufám, že nebude znamenat, že ta zpráva nebude mít dostatečnou podporu. Byla zde zmíněna makroregionální strategie, zejména pro uh, karpatský region velmi důležitá. Z mé zkušenosti ta makroregionální strategie je často zmiňována pro tento region a je dobré, abychom na něj nezapomínali. Nicméně musíme říci velmi jasně, že jestliže vznikne strategie, neznamená to, že eh, jsou přiděleny na takovou strategii dodatečné peníze. Jeden z předřečníků říkal, že tato strategie potom znamená lepší eh, slučitelnost různých systémů, různých zdrojů financování. Já skutečně budu držet palce tomu, aby eh, koridor plánovaný vznikl a eh, neměli bychom zapomínat, že i Eh, země, která má dobrou in, eh, infrastrukturu, má dobré, pokud nebude mít dobré investorské prostředí, dobrá daňová řešení, nebude vytvářet vstřícné prostředí pro investice, žádný projekt eh, nemůže mm, dobře uspět a na pomoci růstu. To chci ještě jednou zdůraznit. Tato zpráva a již budu opravdu končit. Tato zpráva je taková, že bychom se možná měli více zaměřit na železnice. Železnice jsou velmi důležitou součástí dopravy, jsou vhodné z hlediska životního prostředí, méně problematické a měli bychom tuto část rozpracovat. Děkuji. Děkuji, nyní jsem se sám zařadil na seznam řečníků a rád bych hovořil o dvou věcech. Dunaj již 30 let, před 30 lety, to byl největší sen Evropanů, to ještě existovala železná opana, abychom mohli z Rotterdamu dojet po Dunaji až k Černému moři. Proto také se v Německu za, za mnoho miliard vystavěl ten po Rýnsko-Dunajský kanál a pak jeden eh, sociálně demokratický minister dopravy řekl, že to byla největší hloupost. Proč? 80% eh, vlas, eh, lodní dopravy v Evropě je po Rýnu, dlouhá řeka, hluboká hluboká řeka, která má kontakt s oceánem. Ten sen, že se to nějak rozšíří, přetrvává. I v Bavorsku tak to snili dlouho, ale samotná bavorská vláda, která tu jak si zastávala Dunaj, byla pro něj to v minulém roce, jak si již nechce to mít, nechce mít uh, um, ty odpovídající plavební komory a tak dále. Protože prostě Dunaj je splavný, ale ne pro všechny řeky. Je třeba, eh, promiňte, lodě. Je třeba, aby se lodě přizpůsobily Dunaji a ne naopak. Uh, protože pokud bychom alespoň 10% dosáhli toho, co chceme, byl by to velký pokrok na Dunaji. Tedy stavby pod, na Dunaji spolkly mnoho peněz, efektivnost nepřinesly. Proto je si třeba dobře zvážit, kam ty peníze dáme, nemáme jich mnoho. Druhá věc, o které bych rád hovořil, to je pozitivní příklad. Říká se, že tady chybí spolupráce. A tady došlo k tomu, že se země spojily Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovensko. A co chtějí? Chtějí koridor číslo 11 zrealizovat, což je tedy příklad od Baltského moře přímo po Jadran. Skvělý příklad, koridor, který prochází všemi novými zeměmi, může být tento projekt kofinancován z prostředků pro kohezi, až eh, je to velké procento. To je skvělý příklad. Tyto země se skutečně dokázaly spojit a komise, a ta se k tomu bude, bude za chvíli hovořit, se k tomu musí vyjádřit. To je přeci velice výborná věc, jde to těmi zeměmi, mělo by to napojení i na Rail Baltica, takže od Jadranu po Tallinn bychom měli skvělé spojení. To je příklad e, na existujících trasách. Nemusíme budovat nové mosty a tunely. Stačí, když někde položíme možná nějakou druhou trátě, vedle druhou kolej a elektrifikujeme to a již máme skvělé spojení. A ne, netýká se to jenom přístavu Kovpa, který má to specifikum, že spolupracuje s pěti ostatními přístavy. Paulo Costa, náš dřívější předseda, Eh, ten pochází z Benátek, eh, ten říká, že není vhodné, aby přístavy eh, vlastně mezi sebou soutěžily, že je důležité, aby kooperovali. A dokázal to, podařilo se to, tady se spojili tedy přístavy, to je pozitivní příklad a není dohodnocen dostatečně. Takže to, takovéto spolupráce přístavu, propojení novými členskými státy. To by byla dobrá věc. Byl bych rád, kdybyste to podpořili. Možná bychom to mohli tam dát formou pozměňovacího návrhu. Takový příklad, kdy se země spojily, vsadili na železnici, protože ví, že to je budoucnost a samozřejmě, že se to nakombinuje s námořní a lodní dopravou. Tím by byla rozprava u konce. Já dávám slovo zástupci komise panu Reutersovi předsedo, eh, poslanci a poslankyně. Komise vítá zprávu pana Poremby ohledně zpřístupnění infrastruktury ve střední a východní Evropě z dopravního hlediska, jak řekl pan Telečka. Mnoho výzev, které jsou zde ošetřeny, jsou sdíleny všemi členskými státy, jsou pro ně společné, ale přesto zpráva Eh, užitečným způsobem zviditelňuje specificitu střední a východní Evropy, kde sice infrastruktura existuje, ale technické eh, parametry často neodpovídají současným potřebám. Evropská unie eh, již vložila hodně úsilí do řešení těchto výzev, zvláště v rámci politiky soudržnosti. A ve stávajícím programovacím období nabízíme ještě lépe přizpůsobená řešení pro dopravní infrastrukturu, a to nejenom eh, strukturní fondy, ale také CEF, který obsahuje eh, prostředky z kohezního fondu na řešení komplikovaných projektů s největší přidanou evropskou hodnotou, a to zvláště v oblasti železnic eh, a vnitrostátní lodní eh, dopravy. CEF eh, zatím ehm, prokázal svůj význam, byl vysoce úspěšný členské země, které se ucházely o toto financování byly často úspěšné v prvním kole a teď v druhém kole, které se stále ještě vyhodnocuje, je větší počet eh, žádostí než eh, možnost jejich eh, udělení, což opět svědčí o úspěchu tohoto modelu. Dále například v Baltické oblasti se řeší také přeshraniční doprava silniční doprava byla eh, omezena v tomto smyslu na přeshraniční eh, projekty a to musíme zohlednit při v dalším programu v období 21 až 27 revize TNT. Koordinace národního plánování byla významně posílena přijetím nových pokynů TNT a rozvojem těch eh, takzvaných jádrových koridorů TNT Různé koridory mají přímé dopady, například Baltský, Jaderský, východní a také propojení z eh, severu a jihu. Severozápadní koridor s Baltskou oblastí, kde se zvýšila propojenost mezi členskými státy a pak Dunaj pochopitelně pro státy, které eh, jsou v jejím eh, povodí. A tyto eh, pokyny, které se byly převedeny do operačních priorit v jedno, pro jednotlivé eh, koridory, a to představuje nejefektivnější dlouhodobé plánování, kde jde zejména o stabilní prostředí do revize v roce 2023. Příklady ukazují, že stále dochází k nerovnému zacházení eh, z dopravní, přístupu k kdy se daleko věč, více preferuje při alokaci veřejných prostředků silniční doprava. Komise proto bude podporovat udržitelnou dopravu, abychom byli eh, v souladu s bílou knihou a plněním našich závazků v oblasti klimatických změn. Příležitost, kterou by se dala eh, dále využít, jsou eh, nové finanční systémy CEFu a Evropského fondu pro strategické investice, jak eh, to zaznělo i na včerejším slyšení. A konečně, jak upozornili někteří kolegové, ještě pořád jsou tu určitá úzká místa z administrativního, regulačního a povolovacího hlediska, což platí obzvlášť pro komplexní projekty. Takže komise nyní pracuje na identifikaci řešení pro eh, vyladění těchto úzkých míst a stimulaci investic v dopravní oblasti. Vítáme tuto zprávu a doufáme, že budeme schopni spolupracovat a že eh, se k vám eh, znovu vrátím a budeme vás nadále informovat. Děkuji a nyní má slovo ještě jednou pan zpravodaj. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bardzo chcę podziękować e, przede wszystkim. Chci vám poděkovat zejména na, za všechny e, připomínky, komentáře a poznámky. Jde o první prezentaci mé zprávy. V nadcházejících týdnech budeme spolupracovat, abychom byli schopni vypracovat závěrečnou verzi, která bude odpovídat vašim očekáváním. Jak jsem řekl, beru ten dokument jako dokument, který může být dokumentem strategickým pro parlament, pro komisi, pro radu. abychom mohli definovat cíle pro východní Evropu, Evropskou unii, oblasti dopravy, abychom mohli navrhnout určité mechanizmy a řešení. Posílí rozvoj dopravy v této části Evropy. Děkuji vám všem jednotlivě. Pane Deli, že jste upozornil na ten severo-jižní aspekt. Skutečně je vhodná doba k tomu, abychom redefinovali směry. Děkuji taky paní Tapardel, která se dotkla velmi důležitých bodů, které musí být eh, do eh, zprávy eh, promítnuty. Často dochází k zablokování investic do infrastruktury i v mé zemi, jako v jiných zemích. V zemích střední a východní Evropy. Pan Telička už zmizel, takže já bych eh, s ním samozřejmě možná polemizoval. Já jsem říkal v úvodním projevu, že jsem říkal v té zprávě, že bezpečnost je v mé zprávě jeden z hlavních argumentů k, propu, k urychlení um, investic do dopravu, ale samozřejmě, že i jeho, k jeho eh, poznámkám přistoupím konstruktivním eh, způsobem podporuji spolupráci, abychom eh, v tom smyslu, abychom i jeho připomínky zapracovali do textu. Pane Škrlec, děkuji za vaše připomínky, za diskuzi makroregionální spolupráci v kontextu dopravního rozvoje. Každá strategie má určitý kodex osvědčených postupů, který se promítá do mnoha oblastí, včetně dopravy. A když pak tyto strategie využijeme, mělo by to probíhat tedy tak, že se opřeme o předchozí zkušenosti. Paní Lukačevská, já jsem opravdu poslední kdo by chtěl se vměšovat do interních polských záležitostí. Můj názor na strategii Via Carpatia je znám. Dalo se udělat více. Nicméně souhlasím. Bez spolupráce mezi různými státy na cestě Via Carpatia bude eh, další stavba, eh, další rozvoj této infrastruktury obtížný, ne nemožný. Um, byla podepsána deklarace ministry dopravy z zemí podél trasy Via Carpatia, všechny, všech zemí podél této trasy podepsali ve Varšavě dohodu z iniciativy nové polské vlády ministři podepsali politické prohlášení za své země, že je tato trasa primárně strategicky důležitá. Já si myslím, že je to důležitý krok, že je důležité postavit tuto, posílit tuto trasu že není závazkem eh, signatářů tak učinit a je důležité najít politickou eh, či ukázat tu politickou vůli teď, nejenom ji najít, ale přímo ji eh, převést praxi. Souhlasím s předsedou, že spolupráce mezi státy v oblasti například přístavu a rozvoje námořní spolupráce, ano, pokud to bude odpovídat té interní logice, tak to bude vždy podpořeno komisí a parlamentem v kontextu přijatých kroků. Takže v té mé zprávě chci jenom říct, že je to dobrý příklad na podporu dopravy v Evropské unii. Železnice. Pokud se domníváte, že železniční doprava, že není nebyl položen dostatečný důraz, no tak se o tom můžeme bavit, ale chci, abyste věděli, že pro mě železniční infrastruktura je klíčem rozvoje každé země. Bez eh, eh, funkční železniční sítě nemůže se žádná země rozvíjet. A mě velice těší například ten balský železniční projekt. Tam je velká šance na pokrok. Možná bych eh, ale mohl tedy víc zdůraznit eh, železniční spoje. Ano, možná to udělám. Děkuji za dnešní eh, setkání, děkuji za možnost výměny názorů u příležitosti první prezentace mé zprávy. Jsem přesvědčen, že všichni k tomu přispějeme konstruktivně, tak abychom pomohli rozvoji ehm, dopravní infrastruktury ve východní části Evropské unie. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 2. červen 18 hodin. Tím jsme eh, ukončili naše dopolední zasedání a uvidíme se opět odpoledne v 15 hodin. Děkuji vám.